Zahajuji schůzi. Rád bych vám sdělil můj úmysl připojit dva body na náš pořad jednání. A to nakonec naší schůze, které se budou týkat, no budou patřit do různého. První je na žádost Všeobecného zpravodaje pro rozpočet 2016 Jose Manuela Fernandeze a chtěli bychom se zeptat komise, co se týká samostatného převodu 18 milionů eur, které nedávno provedla v rámci programu pro uprchlíky v Turecku. Takže bychom požádali komisi, aby nám poskytla nějaká vysvětlení, pokud se týká uplatňování tohoto, této rozpočtové linky. A druhá otázka se týká také komu- sdělení nebo komunikace komise. Chtěli bychom požádat komisi o vysvětlení ohledně rozpočtových závazků, sdělení ze 7. června o novém rámci partnerství s třetími zeměmi eh, v rámci Evropské agendy pro migraci. Čili chcem, to jsou tedy tyto dvě otázky, které bych rád zařadil na pořad jednání na konci schůze pod bod různé. Jinak, co se týká pořadu jednání, máte nějaké námitky, připomínky? Pokud tomu tak není, budeme považovat program za schválený. Nyní bych vám chtěl oznámit rozhodnutí, které přijali dnes ráno koordinátoři na své schůzi, jednak ohledně mise, kterou jsme naplánovali do Řecka na 18., 19. a 20. července. Tato mise je odložena na pozdější datum, které si ještě musíme potvrdit. Pravděpodobně to bude v prvním pololetí 2017, pokud tedy ta mise bude potvrzena jako taková. Ten to červencové datum jsme opustili, protože jsme neměli dostatečný počet účastníků přihlášených. A druhé rozhodnutí bude, to bude navrženo eh, jako doplnění na program na příští meziparlamentní schůzi a to mutualizace Evropské služby pro vnější činnost a diplomatických služeb jednotlivých členských států Evropské unie. nad rámec, tedy nebo mimo evropský prostor, a to případně ve spolupráci s komisí, s výborem pro rozpočtovou kontrolu a pro zahraniční záležitosti. Cílem tedy by mělo být snažit se dosáhnout větších synergií, většího využití vzájemných vazeb a úspory veřejných prostředků. A to jak z národních rozpočtů, tak z evropského rozpočtu budeme jmenovat zpravodaje paní Holmeyer pro stanovisko o Establishing an Entry System pro registraci a východní data a zamítání vstupních dat občanů z třetích zemích týkající se vnějších hranic eh, členských států Evropské unie a podmínek pro vstup IIS a pro systém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 takže stanovení pana Torvarse pro stanovisko ohledně horizontu 2020, skupina SND pro stanovisko o fondu pro rovnost pohlaví. A paní Gardia Zabal byla jmenována pro stanovisko na základě pravidla 54 o výroční zprávě o či- finančních činnostech Evropské investiční banky. Protože se jedná o rozpočet na rok 2017, nebo tak výbor pro rozpočet zorganizuje mimořádnou schůzi, pravděpodobně 4. července ve Štrasburku odpoledne na konci dnu nebo večer. Informace vám bude ještě potvrzena. A stále, co se týká rozpočtu na rok 2017, tak trialog a meziinstitucionální schůze ohledně plateb z 13. července, tak ta schůze bude odložena na začátek září z důvodu pozdního předložení ze strany komise návrhu rozpočtu. Jsme tedy nuceni tento trialog odložit. Meziinstitucionální konference o práce skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích se bude konat 7. a 8. září v Evropském parlamentu. A samozřejmě, vážení kolegové, jste srdečně zváni a, a doufám, že vás bude co nejvíce. Nakonec bylo rozhodnuto, že zorganizujeme společně s Výborem pro rozpočtovou kontrolu a workshop o příští revizi finančního nařízení. A ten návrh se týká Evropské komise. Ten workshop se bude konat ve výboru pro rozpočet 11. července od 16 do 18.30 hodin a bude se týkat zejména zlepšení eh, která jsou tedy možná v oblasti přímých, přímého řízení, přímé zprávy. Čili tolik k informacím ze schůze koordinátorů, které jsem vám chtěl předat. Chtěl bych nyní zkontrolovat, zda zápisy z minulých schůzí z 11. dubna, 25. až 26. dubna, zda jste je dostali, zda jste se s nimi seznámili a zda nemáte nějaké připomínky k nim. Pokud nikoliv, tak je budeme považovat za schválené. A teď se tudíž dostáváme k sdělení pana Olbrichta, který má na starosti zprávu o zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 až 2020. Takže pane Olbrichte, prosím, máte slovo. Děkuji. Uh, uh, Já bych pouze chtěl říct, že podle rozhodnutí uh, konference předsedů strukturální reformy a tento podpůrný program je v kompetenci výboru REGI. A to není náhodou, protože tady hovoříme o penězích, které pocházejí z politiky soudržnosti, tedy 1D a také zemědělské politiky. A vzhledem k velice pozitivním zkušenostem s technickou pomocí, zejména pro Řecko a Kypr, v rámci ekonomického přizpůsobení, tak vzhledem k, těmto, k těmto pozitivním zkušenostem eh, navrhuje komise vytvořit celkový program pro všechny členské státy. Důležité ale je, že má být dobrovolný, že každý členský stát, pokud chce, může požádat, samozřejmě pokud ten program bude přijat, bude moct požádat, požádat o podporu. A ta podpora by spočívala především v technické pomoci, tedy v různých formách poradenství, školení, návštěv a tak dále. Cílem je v podstatě posílit nebo rozvinout administrativní kapacitu jednotlivých státních zpráv Zejména se to týká strukturálních reform. Není tedy náhodou, že Evropská komise chce jasný přímý vztah s doporučeními pro jednotlivé země. Takže komise předloží doporučení pro jednotlivá země. To jsou doporučení. Pokud tedy členské státy se chtějí tím, těmito doporučeními řídit, pak můžou požádat e, o podporu, o technickou pomoc. Tyto peníze e, pocházejí z politiky soudržnosti, což je momentálně součást rozpočtu komise a můžou také žádat o technickou pomoc z Fondu rozvoje venkova, což zase spadá pod politiku zemědělství. Celkově vzato tedy eh, návrh komise eh, se týká 142,8 milionů euro. A je to program, kde více než 112 milionů pochází ze strukturálních fondů, tedy z technické pomoci, a 30 z technické pomoci v rámci rozvoje venkova. Jak říkám, zajímavý je tady za prvé ten vztah s doporučeními pro jednotlivé země a za druhé ta dobrovolnost. Já bych chtěl položit komisi otázku, nebo chtěl jsem položit komisi otázku během slyšení, a sice, co když členský stát e, dostal doporučení a nechce takovouto podporu, když je to dobrovolné? Jaké to bude mít následky? Odpovědi jsem se ale nedočkal. Pouze odpověděli, že jsme připraveni pomoct. Abych to tedy schrnul. Ten program je připravený. A jeho text eh, se bude dát pozměňovat na začátku září. Takový je tedy obecný rámec. Samozřejmě v popisu toho programu jsou různé politické oblasti. Ten záběr je velice široký. Týká se to podnikatelského prostředí, školství, migrace, zkrátka různých oblastí. Tedy různých sekcí státní zprávy, které jsou způsobilé pro různé e, typy pomoci, semináře, konzultace, návštěvy, školení a tak dále. Celkem tedy, jak jsem říkal, se 42 milionů euro. Děkuji. Merci, monsieur Děkuji, pane Olbrichte. Takže kdo žádá o slovo? Pan Manka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že nám představil tento program a myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že strukturální reformy jsou velmi důležité a v některých zemích eh, mají problémy se s uskutečňováním těchto reform a je tedy zcela na místě, že naším cílem je posílit celkovou kapacitu členských států pro přípravu a zavedení strukturálních a jiných reform, které podporují růst a zaměstnanost a samozřejmě také těch, které podporují čerpání fondu z Evropské unie, protože i to může působit problémy. Ale pokud děláme takovéto věci, tak bychom se možná měli vrátit i k tomu, že jsme už v červenci 2015 požádali komisi, aby například do konce března letošního roku vypracovala zprávu o vlivech pozdních pladeb z rozpočtu Evropské unie za předchozí tři roky, protože i to ovlivňuje například implementaci programů a čerpání strukturálních fondů, ale zatím jsem takovou analýzu neviděl. My jsme to schválili v mandátu na trialog. Samozřejmě, pokud chceme posilovat kapacitu členských států, tak členský stát, který chce využívat tyto kapacity, tak by měl zapojit do přípravy i místní a regionální orgány a také sociální partnery a občanskou společnost, protože skutečně pokud tyto budou akceptovat strukturální reformy, tak pouze tehdy mohou být úspěšné. Děkuji. Předseda, děkuji. Pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Pan, pan Albrecht, souhlasím s panem Albrechtem za, s tím tedy, když, jak jste pracoval na základě tohoto textu, pouze bychom samozřejmě vydáváme stanovisko, protože příslušným výborem je výbor regi, ale myslím si, že můžeme a musíme vyjádřit naše stanovisko protože co se týká ta částka pro te- té částky pro technickou pomoc, tak to je nesmírně důležitá. Ale není to pouze technická záležitost, provozní. Jsou zde také zásadní otázky, podstatné, které vyvstávají. Chtěli jsme reformy, ale proč? Proč tedy tyto reformy? Tak reformy proto, abychom šli směrem k jakému modelu, jaký by měl být, jaká by měla být ta společná evropská reference, ke které bychom měli směřovat a kterou bychom mohli uplatňovat ve všech členských státech Evropské unie. Takže samozřejmě mohli bychom vést debatu o, o principu, o těch důvodech a o motivaci tady tohoto úsilí. A, samozřejmě ten imperativ nám říká, že aby se něco stalo vzorem, tak to musí být reprodukovatelné. A zde si myslím, že ještě nemáme v oblasti strukturálních reform v současné době takovýto reprodukovatelný model. A nemyslím si také, že skutečně dobře víme, do jaké míry se můžeme zříci principu subsidiarity pro to, abychom omezili suverenitu členských států v této oblasti. Protože pokud se tohoto zřekneme, tak eh, potom může dojít k případům špatného využití zdrojů a může to mít škodlivé účinky pro politiku. Tak myslím si, že strukturální reformy by opravdu se měly eh, zabývat těmito otázkami, ale tyto zásady jakožto takové nejsou v té zprávě komise uvedeny, nebo alespoň já jsem je tam nenalezl. Jsou tam určitá dogmata, jako privatizace například, ano, a všichni si můžeme říci, že dobrá samozřejmě privatizace není špatná věc, ale známe všechny, všichni z našich zemí zkušenosti se soukromým monopolem, což v podstatě je někdy ještě horší než veřejnému, než monopoly veřejných státních společností. Eh, v posledních letech jsme zaznamenali určité zkušenosti, že s tím, že využití určitého postupu eh, té rozpočtové nerovnováhy v některých zemích, kde vlastně to využívání prostředků šlo pouze jedním směrem, takže hovořilo se o makrodeficitech, ale tyto postupy se zase nevyužívají v zemích, které mají přebytky a také jsme, vlastně jsme se dostatečně nezamysleli nad tím, jakým způsobem bychom mohli vyzvednout výhody eh, z konkurenceschopnosti díky politice, která bude eh, vylučovat eh, fiskální dumping, jako v Nizozemsku například. Toto je určitě otázka, kterou bychom si měli položit a měli bychom o tom globálněji hovořit v rámci určitého sdíleného modelu. Pane Delano, předseda, já jsem ještě neskončil. Ještě poslední, ještě poslední větu, říká mluvčí, říká mluvčí. Já neříkám ne konceptu strukturálních reform a podpoře, kterou můžeme poskytnout, souvisí, eh, souhlasím zejména, pokud cílem je obhajovat evropské hodnoty a zlepšovat eh, špatné využívání strukturálních fondů, které známe všichni ale neměli bychom se eh, zastavit u těch specifikací, které eh, jsou v této zprávě uvedeny. Myslím si, že o tom budeme ještě muset diskutovat a že ta debata souvisí například i s debatou o revizi víceletého finančního rámce a o dalších politikách a myslím si, že musíme najít dobrá řešení. Předseda, děkuji. Bojovat proti daňové diskriminaci a daňová optimalizace, tak Jednak samozřejmě pouze pokud členské státy to budou chtít, tak může dojít k daňové optimalizaci díky rozmanitosti jejich legislativy. Ale nejsou zde pouze nadnárodní skupiny, které praktikují daňovou optimalizaci v zemědělství. Tam mohu také najít několik příkladů takzvané daňové optimalizace, která potom zkresluje konkurenci na jednotném evropském trhu. Toto by také mohlo být tématem, možná ne pro rozpočtový výbor, ale v každém případě pro Evropský parlament. Pan Donano, Ano, pane předsedo, já už nemám v podstatě moc co dodat. Pan Maragal už mi vzal slova z úst, protože ta je to vlastně důležitá zpráva o tom, jaký model chceme zvolit pro Evropskou unii. To je skutečná otázka, kterou si musíme položit. Co chceme? pro Evropskou unii. Chceme extra liberální unii, což se zdá být, že dnes tomu tak je, anebo naopak chceme takový eh, striktnější model, kde by si, a strukturální reformy, to je samozřejmě zásadní problém, který dnes vyvstává. Není to formální problém, ale je to problém samotné podstaty věci, čili musíme se shodnout vůbec na to. Ano, souhlasíme s poskytnutím pomoci těm zemím, které to chtějí, ale na základě jakého modelu. To je ta otázka, která dnes vyvstává a myslím si, že v našem zájmu je o tom přemýšlet, o tom, co chceme pro Evropskou unii. Ano, souhlasím samozřejmě s tím, co říkal pan Maragal o fiskální eh, unii jestli jednoho dne se to nestane, protože to je skutečný, eh, skutečná zásadní otázka jaký model a jaký je ten správný model, říká pan předseda. Hm? To je politický problém, pane předsedo. Ano, to ti, kteří mají míru růstu eh, do, vysokou, vyšší, ti, kteří mají veřejné účty vyvážené a ti, kteří eh, mají plnou zaměstnanost. To by měl být tento model v, našem globál, v naší globalizované ekonomice. Takže toto je ten model, který bychom měli poskytnout Evropě v konečné fázi. Jinak nevidím, že by se někdo další hlásil slovo, takže dávám slovo panu Olbrichtovi. Domnívám se, že tady jsou dvě věci. Nejedná se pouze o členské státy, ale i o regiony a města, protože státy mohou využívat tohoto programu, ale podle informací, které poskytla komise, jediný způsob, jak to mohou činit, je prostřednictvím vlády. Takže jak to vypadá? Ten program jde členským státům a členské státy to mohou dále přenášet na regionální úroveň. A pak je tady další věc. A pokud bych to tak mohl říci, víte, jsme všichni trošku překvapeni, protože ten program nesouvisí s obsahem. Ten obsah už funguje prostřednictvím doporučení pro jednotlivá země. A členské státy mají už doporučení ohledně potenciálních změn, které mají proběhnout podle určitého modelu. To je věc, která probíhá průběžně, není to nic nového. Nicméně nyní říkáme, že jakmile členské státy dostanou doporučení, mohou evropských peněz využít proto, aby to realizovali v praxi. Ale možná, pane předsedo, bychom toho měli využít abychom uvedli, že se nejedná pouze o peníze pro technickou pomoc, ale teď vystává otázka, co se předkládá členským státům a na co ty peníze jsou, na jaké změny. Protože to v tomto materiálu není. Je to velmi technický dokument. Můžete dostat peníze podle doporučení pro jednotlivé země, ale jsou to strukturální reformy. V tom dokumentu je, jaké peníze na jaký účel můžete dostat. Ale pochopitelně to, co říkal pan Malagar, je pravda. Jaké modely budeme mít? Jeden, několik a co ta doporučení? Kdo navrhuje tento model? Ale možná bychom se k tomu mohli vyjádřit ve smyslu eh, hlubšího obsahu, aby se ten obsah jaksi prohloubil, protože jinak je ten text pouze o penězích a technické pomoci. Děkuji. Si vous pouvez nous aider, monsieur. Jest, pokud byste nám mohl pomoci, pane Olbrichte, abychom se zbavili určitých technokratických podezření, abychom umožnili politikům, aby se vyjádřili k těm doporučením, tak si myslím, že by to byl významný pokrok pro Evropany, protože to jsou doporučení komise v podstatě. A bylo by dobré, kdyby tato doporučení opravdu mohla být politicky jaksi zohledněna, aby byla osvojena. A my samozřejmě, abychom zde byli pro provádění té právní kontroly. Jestli dovolíte, pane předsedo, já osobně jsem byl jmenován zpravodajem a e, jaká jsou doporučení pro mou zemi, tedy ta specifická doporučení pro Polsko, pro mou zemi. To je poprvé, kdy to takto říkám. A upřímně nejsou moc obecná, jsou spíše technická ta doporučení, takže otázka, zda ta doporučení pro jednotlivé země jdou až směrem ke strukturálním reformám, nebo zda se týk, to týká pouze k administrativní kapacity. Na to je potřeba najít odpověď, protože pokud je to pouze te administrativní kapacita, tak je to něco jiného než strukturální reformy administrativní kapacita, dobře, to jsou ty chyby a tak dále, ale pokud to jsou opravdu návrhy pro strukturální reformy, tak to věci úplně mění. A navíc, jestli dovolíte, pokud je to na dobrovolném základě, jak zde zaznělo, tak nikdo není povinný to aplikovat. Takže to je určitý typ pomoci, ale možná až během těch dalších prací najdeme určité odpovědi předseda. Budeme o tom znovu hovořit 1. září a pozměňovací návrhy budou, mohou být přeloženy do 8. září do 18 hodin. Zpráva bude schválena 10. Eh, října definitivně a konečná zpráva ve výboru REGI bude předložena v listopadu 2016 a na plenárce o ní budeme hlasovat později. To se musí ještě potvrdit paní Gardia Zabal, co se týká budoucnosti vztahu AKT, zemí AKT a Evropské unie po roce 2020. Eh, ano, takže je to Afrika, <laughs> Tichomoří a vztahy, vztahy tedy po roce 2020. Ano, pane předsedo, je to Afrika, Karibik a Tichomoří. Myslím si, že je to poměrně velký region. Mohli bychom tam přihodit i Ázii, kdyby se vám zachtělo. Toto je stanovisko, které předkládáme rozvojovému výboru o budoucích vztazích a pochopitelně my se na to díváme z rozpočtového hlediska, když eh, v roce 2020 vyprší dohoda z Kotonu. A pochopitelně to zapadá i do konce víceletého finančního rámce. Takže by to mohlo být vynikající příležitost, jak do toho začlenit Evropský rozvojový fond, což je mimo rozpočet, anebo výsadí finanční rámec. Bylo by to fajn tam mít, protože by to eh, možno bylo kvalifikovat jako takový milník, eh, protože to dá určitou legitimitu efektivnímu využití těchto peněz tím, že to prováže politiky financované této oblasti a také ty obecné záležitosti. My jsme mluvili o e, nerozpočtových fondech, ale víte, toto je prostě nejstarší, je to ten praotec a konec VFR a e, vypršení dohody z Kotonu by mohlo být skutečně účelným. Čili vyzvala bych výbor, aby EDF začlenili do rozpočtu a pokud by to plánovali, tak by nám měli předložit nějakou sluneční mapu, abychom pochopili, jak to bude dále fungovat. Dále rozpočtové aspekty. Já jsem zmínila Africa Trust Fund a vlastně také zohledňuji to stanovisko, které jsme tady uváděli, eh, s tím, že peníze by nemohly jít, neměly jít z těch rozvojových fondů a přelévat se. Také eh, boj proti chudobě je jedním z hlavních cílů a je to také jeden z hlavních způsobů, jak efektivně řešit problémy s migrací, kterému čelí dnes celý svět. A pak je tady jedno nové téma, dotace, to je pozitivní možnost, protože finanční nástroje a dotace, jejich kombinace by mohla zlepšit návratnost evropských peněz a také posílit investice. Ale zase, nedělejme chybu v tom, že se zbavíme těchto dotací a ty nahradíme finančními nástroji, protože každý projekt má vlastní individuální potřeby a proto musí existovat celá škála nástrojů k dispozici. Pokud jde o novou iniciativu pro investice v Africe, eh, takzvaný Junckerův plán pro Afriku. To by mohlo být eh, vhodné, ale pochopitelně komise musí parlamentu umožnit účastnit se definice tohoto plánu. Děkuji. Děkuji. Skutečně, pokud zde máme Junckerův plán pro Afriku, protože paní Mogherini eh, udělala určitá oznámení minulý týden, tak určitě je čas o tom, abychom přemýšleli o tom, že by se to mělo připojit k rozpočtu Evropské unie, jak řešit výzvy související s migrací, pokud nepřijmeme určitá opatření týkající se zdrojů pro migraci. A pokud chceme řešit tedy Eh, zdroje v souvislosti s Afrikou, tak musíme pomáhat Afričanům rozvíjet, eh, zajišťovat rozvoj v jednotlivých zemích a musíme mít konzistentní postup, jak jste navrhovala. To znamená, evropský rozpočet, co se, možná bychom mohli udělat určitý první pokus v tom eh, přeskumu v polovině období. No, trošku jsem možná provokativní, ale eh, situace v Evropě opravdu je taková, že si nemůžeme brát servítky. Takže kdo se, si chce, se chce vyjádřit k tomu sdělení paní Gardia Zabal? Nikdo? Dobrá, tak myslím si, že je to jednomyslná stimulace pro vás. 15. července budeme mít výměnu názoru. 22. června v poledne je mezní lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. 11. července se vyjádříme k vaší zprávě, paní Gandia Zabal. 31. srpna výbor pro rozvojový výbor se vyjádří ke konečnému návrhu a co se týká plenárky, tak tam ještě nevíme, kdy se o tom bude hlasovat. Je, ta, je zde přítomen pan Ali, aby pohovořil o nástrojích SZP na snížení kolísání cen na zemědělských trzích a nejen ohledně volatility, ale aby skutečně zemědělská činnost byla dostatečně zisková také pro zemědělce. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, Fluktuace cen jsou běžným jevem na jakémkoliv trhu se zemědělskými produkty. Nicméně pokud tyto fluktuace jsou velké a e, nečekané, pak mohou mít negativní dopad na potravinovou bezpečnost spotřebitelů, zemědělců a celých zemí. E, světový trh e, nedávno zažil sérii dramatických výkivů v cenách komodit. Ceny potravin se vyšplhaly do rekordní výše došlo tedy k výkyvům v cenách komodit a nej, nejvyšší ceny potravin byly v létě 2008 a klesly následující zimu a potom zase v březnu stouply. Dnes ceny potravin i nadále kolísají. Takováto eh, tak kolísavost eh, znamená ohrožení celosvětové potravinové bezpečnosti. Zároveň takováto kolísavost může být posílena dalšími makroekonomickými proměnými a celkové politické a legislativní eh, prostředí způsobuje, že finanční aktiva jsou vystaveny šokům. Jak, je, je, je, jsou to trhy jako například energetika nebo kovy. Kromě toho eh, vzniká zvýšená zraditelnost vlivem extrémních povětrnostních událostí a vlivem dopadu klimatických změn na zemědělskou produkci. A pak jsou to také strukturální faktory eh, jako ceny energie a eh, hnojiv a směnné kurzy měn. Eh, my tedy proto navrhujeme, aby náš výbor vyzval výbor pro zemědělství a rozvoj venkova eh, jakožto příslušný výbor, aby eh, zahrnul do svého návrhu usnesení tato, tato, tyto návrhy. Za prvé zdůrazňujeme, že Evropská unie je um, na světě největším dovozcem i vývozcem zemědělských a potravinářských produktů. Nicméně možnosti využívat programy rozvoje venkova ze společné zemědělské politiky uh, jako příspěvky k pojišťování vzájemným fondům a stabilizačním schématům nebyly příliš úspěšné. Eh, za druhé, eh, vyzýváme k lepším synergiím mezi eh, SZP a dalšími evropskými politikami, zejména pokud jde o energetiku, vodu, využívání půdy, biodiverzitu a ekosystémy a také rozvoj odlehlých a horských oblastí. Za třetí, vyzýváme k založení systému na ochranu příjmů zemědělců prostřednictvím nástrojů na zvládání rizika což by tedy změnilo dosavadní úsilí z reformy společné zemědělské politiky z let 2014 až 2020. A za čtvrté vyzýváme komisi a členské státy, aby monitorovali značné výkyvy cen zemědělských produktů tím, že vylepší e, evropský nástroj na monitorování cen potravin. Děkuji, pane Ali. Kdo se chce vyjádřit? ke sdělení pana Aliho. Pan Fernandez? Omlouvám se, pan Delano. Ano, pane předsedo. Já si myslím, že zpráva pana Aliho jde určitě správným směrem a zohledňuje různé problémy, které dnes existují v zemědělství a zejména ta volatilita cen, která je zásadním problémem. Už dnes se nemůžeme na toto dívat eh, s nějakým odstupem a neřešit to. Otázka stability cen pro producenty, to je otázka, která se stala naprosto zásadní. Dnes zemědělský obor se stal rizikovým oborem, protože co se týká trhu, klimatu, politiky, životního prostředí, mnoho zahraničních aktérů není a není nikdy jisté. Čili myslím si, že Evropská unie by měla být schopna skutečně pracovat na určitém zabezpečení příjmu zemědělců. A tato zpráva jde tedy dobrým směrem když se zde hovoří také o boj proti spekulacím. To mi vyhovuje, protože ty spekulace eh, dlouhodobé, to opravdu je skandální. Spekulovat eh, v oblasti cen potravin a tak dále, to si myslím, že je skandální. Takže je to velice zajímavá zpráva. Určitě eh, se budeme snažit podpořit ten směr některými pozměňovacími návrhy, ale myslím si, že ta zpráva zcela odpovídá tomu, co si myslíme o této problematice. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěl poděkovat zpravodaji za tuto zprávu, která myslím si, že víceméně jsme všichni shodujeme na tom, že ta zpráva jde dobrým směrem. Nicméně bych chtěl také říci, že musíme dávat pozor na to, abychom nevytvořili tvořili ne, určité situace nevytvořili na teď a navždy, protože když se podíváme na rozpočet, tak vidíme, že největší část vlastně dáváme vlastně do tohoto odvětví, ale musíme opravdu přemýšlet, zda to je skutečně, by to mělo být také dlouhodobé, protože právě jsme hovořili u předchozího bodu o tom, že samozřejmě také jiné státy, zejména africké státy, bychom měli podpořit, posílit právě prostřednictvím vlastní posílením jejich vlastní konkurenceschopnosti. To znamená, aby tyto státy také měly možnost exportovat. Zde se jedná také o právě o zemědělské produkty. To znamená, když bychom zavedli určité reguláre, aby vlastně to nevedlo ke zkreslení trhu, ale potřebujeme určitou dlouhodobou strategii, abychom zemědělcům teď sice pomohli, ano, ale abychom jim také řekli, že tato pomoc není neomezená v tomto směru, tímto způsobem, ale že samozřejmě musí se také podrobit konkurenci jinak, abychom vlastně stanovili nějaké praktiky, které by se velice rychle etablovaly a víme, že když se něco zavede, tak za deset let už vlastně bude velmi těžké to změnit. Takže musíme dodržet také otevřenost trhu a konkurenceschopnost. Předseda, děkuji. Pan Vegl. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, eh, Děkuji, pane předsedo. E, I já bych chtěl vyslovit souhlas s tím, co přednesl pan zpravodaj. Momentálně se nacházíme v nesmírně dramatické situaci, jaká tu už několik let nebyla Vždycky eh, existovala eh, volatilita, eh, byla sucha nebo deště, to mělo dopad na zemědělskou produkci, na ceny a také na příjmy zemědělců. V minulých desetiletích se to stávalo neustále. Nicméně dnes to má dimenzi, která vede nebo povede mimo jiné k tomu, že že bude muset proběhnout ještě eh, zásadnější, strukturálnější změna. Musíme se zamyslet nad tím, jak zacházet s tímto sektorem a eh, s venkovskými regiony na tomto sektoru závislými. Tady eh, stojí za zmínku ještě dvě věci. Já souhlasím s kolegou Denano. Bohudík, říkám bohudík, v této situaci máme pro zemědělce nástroj pro zajištění příjmu. Představme si, že tyto platby, které jsou vázány na určité podmínky, které se od těch společností požadují, tak představme si, že by neexistovaly ty podmínky. Víc než polovina disponibilních příjmů závisí, těch malých a středních podniků závisí na přímých platbách. Takže opatrně s otázkou remodelování určitých věcí, dokud nejsme schopni posoudit, jak se budou celosvětově věci vyvíjet dále. Já si myslím, že e, dlouhodobý vývoj, kdy voda a půda e, bude e, čím dál vzácnější, po- povede k tomu, že perspektiva produkce a odbytu v mnoha zemích bude se bude moci vyvíjet eh, pozitivně pro mnoho zemí. A kdyby to tak bylo, eh, pak můžeme provádět přizpůsobení a změny společné zemědělské politiky. Pokud jde o otázku rozvojové politiky, tak k tomu bych chtěl připomenout, eh, že že eh, problémy jsou i s obchodními blokádami v rámci eh, politiky Evropské unie. Máme eh, určitou strategii pro nejchudší regiony, eh, chybí tady ale výstavba života schopných struktur a myslím si, že se musíme přesně podívat na to, zda naše strategie v rámci rozvojové politiky, eh, kterou financujeme z fondů, je opravdu ta správná. Pak je tady otázka také rozpočtových příspěvků. Jak vlastně to, toto mnozí v tomto parlamentu nechtějí, protože jejich země mají příliš málo perspektivy. Jsou zprávy o tom, že jedno euro rozvojové pomoci e, do určitých zemí by se vrátilo desetinásobně, e, což je také velice zajímavá otázka. A e, k tomu bych chtěl říci ještě něco. A, vlast, a sice, že Panuje poměrně e, silná konkurence e, v zemědělském sektoru a existují nerovnováhy, e, k čemuž jsem se také vyslovil na minulém plenárním zasedání. Na jedné straně máme obrovskou koncentraci potravinových řetězců, kde regionální a nacionální trhy Eh, mají zhruba 80 eh, obratu ve svých rukou a na druhé straně máme tu stranu produkce a zpracování, kde více méně eh, ta nabídka je taková atomární, atomistická. S tím následkem, že ta koncentrace poptávky už si žádá další proskoumání. Je to ještě sociální ekonomika, anebo jsou to velké koncerny, které budou v podstatě odstaveny? A když jsme uzavřeli dohodu o vyjednávání o cenách například na 6 měsíců, tak jsou takové příklady Musíme se podívat na to, že, změ, že situace se změnila, eh, bude mi to úplně jedno, ale přesto v budoucnu to budu muset prodávat za 80 eh, centů a ne za euro. A proto budu muset zbankrotovat. To je část praxe, to je část zkušeností, kterou zažíváme v těchto e, oblastech. A to už vlastně nemá nic společného s tím, co chceme. A velký problém, před kterým stojíme, spočívá právě v tom, že citlivé a čerstvé e, produkty e, musí být vlastně nabízeny okamžitě spotřebitelům a ať už jde o Eh, bílé mléko v zeleném nebo modrém kartonu, to je poměrně eh, jedno, eh, tam to závisí na ceně. Je to situace, kdy se musíme ptát, zda ta opatření, která máme, pokud jde o platební cíle a tak dále, tak zda tady evropská legislativa stačí, zda je dostatečně implementována, a nebo zda je potřeba o tom dále diskutovat, protože ten vztah mezi obchodníky a dodavateli je takový, že spotřebitel má vždycky obrovskou výhodu a ten produkt nakonec eh, je zatraceně levný oproti tomu, co na něj bylo vynaloženo, což vlastně poškozuje celý ten řetězec. A to nesmíme v této diskuzi ztratit ze zřetele. Děkuji. La parole est à monsieur Děkuji, pan Zdechovský. Vážený pane předsedající, Nerad to říkám, ale mý předřečníci řekli většinu mých myšlenek. Nevím, jestli tady v té konstruktivní atmosféře se nestrácejí myšlenky a není atmosféra na čtení myšlenek. Ale chtěl bych taky říct jednu věc. Stabilita zemědělství. Dámy a pánové, už v Bibli máte napsáno, že vždycky bylo sedm let, sedm let dobrých a sedm let špatných. A prostě myslet si, že v zemědělství budeme mít sedm let Eh, jenom hojnosti a že budeme jenom růst, je prostě nesmysl. V dnešní době, když se koukneme na zemědělství, já to vidím na postsocialistickém zemědělství ve své zemi, tak opravdu my máme 26 let, který bych řekl všeobecně, že jsou dobrý když krachuje nějaký zemědělec, tak většinou na základě toho, že si vzal špatný úvěry, ne, neměl dostatečné ekonomické znalosti, ale není to na základě toho, že by nedostával určitou podporu. Opravdu myslím, že podpora Evropské unie vůči zemědělcům je velmi, velmi dobře nastavena. A my se dneska musíme ptát na něco úplně jiného. My se musíme ptát na tu strategii za 15 let, mě vůbec nezajímá, jak budeme měnit zemědělství do roku 2020, protože to budou jenom dílčí změny. Ale mě zajímá, jak bude vypadat zemědělství Evropské unie po roce 2030, protože tomu, k tomu musíme dnešními nástroji už směřovat, ke konkurenceschopnosti zemědělců. To, že někdo někde zkrachuje, já jsem podnikal deset let a věřte mi, dámy a pánové, tři roky z toho jsem krachoval, protože jsem přemýšlel, co prostě člověk bude dělat. Největší obchodník s botama Tomáš Baťa třikrát zkrachoval, než postavil velikánskou, velikánskou eh, konglomerát fabrik. A tady my v zemědělství, my pořád jakoby máme chuť naříkat, že něco bude tak nebo tak. A já bych chtěl říct, tady bylo zmíněno nádherně, že voda, sucho, všechno, teď to víme ale já bych nechtěl zemědělství odstranit od venkova. Chtěl bych zemědělství je jedna noha. Ale potom k tomu zemědělství musíme přidat další, další nohy a to je třeba eh, environmentální výchova. Je to třeba to, že zemědělci by měli opravdu do, po roce 2030 nabídnout něco víc, že by měli třeba um, nabídnout bydlení na statku a další a další věci. Mnozí už to dělají a mno, mnozí, mnohde to funguje. A já bych touto myšlenkou chtěl přispět do naší diskuze, protože nelze po roce 2030 vydávat takové množství z, evropského, eh, z evropských prostředků pouze na zemědělství. Já si myslím, že se musíme zaměřit víc na inovace a na další věci, které jsou výzvami před Evropskou unii. Merci. Děkuji. A nyní má slovo pan Kosčuk. Blahopřeji mu eh, převzetí, k převzetí funkce místo předsedy výboru pro zemědělství. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Alimu za tento návrh. Samozřejmě je to také jde správným směrem, ale nicméně bych chtěl upozornit na dvě otázky. Již, jak zde již zaznělo, tak už určitou dobu od zavedení ruského embarga jsme vydali spoustu prostředků eh, z Evropské unie, abychom čelili té dramatické situaci na zemědělských trzích, zejména co se týká trhu, trhu s mlékem a s vepřovým masem. To platí ostatně pro všechny členské státy, i ty takzvané staré, i ty nové členské státy. Já samozřejmě jsem si vědom, že toto stanovisko mm, z jasných důvodů se ani nesnaží řešit tuto situaci, protože ty finanční nástroje, které eh, jsou, mohou být používány, jsou vlastně hudbou budoucnosti zatím, ale eh, nicméně doufám v to, že v rozpočtovém výboru panuje porozumění, co se týká vydávání prostředků pro společnou zemědělskou politiku, pro podporu těch trhů, které v současné době čelí velkým obtížím. Pane předsedo, já doufám, že vy jakožto člen výboru pro zemědělství máte také pochopení pro tyto problémy. A na to jsem chtěl také upozornit. A druhá věc, mnoho nástrojů samozřejmě může být používáno pro zemědělce, pro zemědělskou politiku, ale můžeme také, může se používány také pro eh, zemědělství, eh, nejen ne tedy pro družstva, pro jsou určitá združení, ale také pro individuální zemědělce. To bychom zde měli možná také posílit. To, tato, toto období, které zažívá evropské zemědělství, je velice obtížné. Eh, existují například určité výklady, eh, výdaje, které jsou, to jsou takové ty doplňující eh, výdaje, které vlastně souvisejí s klimatickými změnami, výdaje z balíčku pro klimatickou politiku také na straně spotřebitelů, na straně poptávky není často dostatečné porozumění. Eh, co se, hm, proto také často dochází k zvýšenému importu ze třetích zemí. To je prostě ta věcná situace, ve které se nacházíme. Na jedné straně zde vznikají nové povinnosti pro zemědělce, které eh, souvisí, eh, způsobují vyšší výdaje, ale na druhé straně zde musí čelit vysokému tlaku na ceny. Toto je také věc, o které musíme hovořit. Děkuji. Děkuji, pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Nejsem stínovým zpravodajem tedy pro tuto zprávu. A nejsem ani velký znalec nebo expert na zemědělství, pouze mám takovou malou úvahu, kterou bych chtěl vyjádřit a takovou drobnou reakci, abych trošičku reagoval na to, co zde už zaznělo od předcházejících řečníků. Takže například je zde určitý perverzní efekt, který se objevuje na zemědělském trhu. Jak zde už zaznělo, jsme v určitém situaci, kdy dochází k monopolu poptávky, máme zde ale oligopol nakupujících pro mnoho odvětví a zemědělských produktů. A ta perverznost spočívá v tom, že monopol dodáv, eh, poptávky je schopný zahrnout do své politiky stan- cenotvor- cenotvorby, existenci a poskytování evropských dotací. Máme zde tedy rozpočet, který všichni dobře známe, a to je určitý fixní prvek, který umožňuje právě to, aby se trh přizpůsoboval a někteří aktéři na trhu vlastně s tím počítají a hrají si s tím. Toto je potřeba mít na paměti, protože jinak bychom byli ještě více povinní, měli větší povinnosti vůči těmto lidem a vlastně řešit tady tyto naléhavé situace, které však souvisejí s kontrolou trhu kupujícími. My, předseda, Jinými slovy, myslíme si, že pomáháme producentům, ale v podstatě spotřebitelé si konfiskují tu pomoc pro sebe. Dalo by se to takto schrnout. Děkuji, pane Maragale, za tuto připomínku. Pan Kristoforu. Vy jste Πρόεδρε. Πιστεύω Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je to naprosto správné, že evropský eh, rozpočet eh, poskytuje financování zemědělcům. Samozřejmě, pokud by všechny země byly tak rozvinuté jako Spojené státy, pak by možná nebylo nutné podporovat zemědělství. Nicméně v historii Evropy, to je potřeba zdůraznit, jsou země, které vlastně kde eh, zemědělství určitým způsobem eh, pokleslo nebo trhy, situace se zhoršila a naopak má, máme st- potom jsou určité konkurenční výhody v některých zemích související s klimatickými podmínkami a zase v některých jiných zemích, které jsou znevýhodněny. Takže je potřeba poskytovat cílenou pomoc a podporovat zemědělce tam, tak, aby vlastně vznikaly určité konkurenční výhody, než abychom jaksi podporovali všechny bez nějakého konkrétního cíle. Moje země patří eh, k těm, kde se zemědělství sektor zhoršil, nicméně ještě máme eh, určitou konkurenční výhodu, čili měli bychom pomáhat těm oblastem, těm odvětvím, ze kterých bychom mohli těžit, ale ze kterých také Evropská unie by mohla těžit. Pozor, 45% rozpočtu jde do zemědělství, ono to nic moc neznamená, to není vypovídající, pokud nebudeme tyto finanční prostředky využívat skutečně vhodným způsobem. Je pravda, že embargo vůči Rusku způsobilo mnohé problémy a bude potřeba, abychom se společně podívali, jak toto vyřešíme eh, z politického i z ekonomického hlediska, protože v konečné fázi to embargo, a to je můj skromný názor, to embargo pomůže Rusku, protože my jsme svým způsobem donutili Rusko k tomu, aby rozvinulo více své zemědělství, aby vlastně dokázalo uspokojit své vlastní potřeby. A tedy v konečné fázi Rusko se odstne v situaci, kdy to embargo nebo neembargo, tak vlastně nebude potřebovat importovat produkty nebo tolik produktů z Evropské unie. Tak možná je potřeba revidovat náš postup reagovat nějakou jinou formou vůči Rusku, protože v současné době my tím trpíme více než Rusko a toto je potřeba mít na paměti. Předseda, ano, je zde určité specifikum v země, související se zemědělstvím a také specifikum společné zemědělské politiky která neplní tak svou funkci, jak by měla v Evro, eh, tedy zemědělství Spojených států, tam rostly příjmy v minulém desetiletí výrazně, kdežto evropské zemědělství ztrácí oproti začátku, začátku toho období. A ta společná zemědělská politika, to je způsob, jak členské státy by měly dohnat svým způsobem část této ztráty, což je opravdu ten nejabsurdnější postoj vzhledem k té politice, kterou bychom chtěli nazývat evropskou pomáhat zemědělcům v období, kdy to nepotřebují, nebo zemědělskému eh, hm, odvětví v období, kdy ceny jsou obzvláště vysoké? což platí pro řetězce distri- distribuční, které jsou v podstatě v monopolní pozici a žádají producenty, aby vlastně svým způsobem vraceli nebo propláceli tu pomoc, kterou dostávají ve prospěch eh, spotřebitelů. Takže bude potřeba zásadně revidovat eh, tuto společnou zemědělskou politiku. Děkuji panu Alimu za jeho zprávu. Určitě bude potřeba nalézt určité systémy, možná z hlediska pojištění, tak jak to existuje v Americe, ale také musíme působit na objemy, na množství. Většina producentů zvyšuje produkci, například mléko. V některých zemích, jako Nizozemsko nebo Irsko například, tak vyšly z myšlenky, že je potřeba produkovat daleko více. A když nabídka převyšuje poptávku, tak ceny prostě výrazně klesají takže možná, že bychom měli najít prostředky k tomu, abychom působili také na ta množství, na objemy, abychom produkovali méně, aby ceny šly zase nahoru. Pokud se to nestane, tak ta situace bude neudržitelná a producenti nebudou moci udržitelně dlouhodobě prodávat se ztrátou. A ano, bylo zde řečeno, že ti nejslabší zaniknou, to je zákon přírody jaksi, ale může to být také tak, že ti nejlepší přestanou produkovat, protože nebudou mít perspektivu úspěchu při výkonu své profese. Takže domnívám se, že je potřeba, abychom našli určitý mechanismus, kde v roz, jsou na rozdíl od těch pomocí, které poskytujeme v současné době, aby množství prodávaná na trhu se snížila aby se to týkalo celého evropského území, všech zemědělců a určitě si to zasluhuje, abychom o tom přemýšleli. Některá odvětví nejsou na tom tak špatně, protože Čína například v posledních měsících nakupuje eh, eh, kostní koční, kostní moučku a eh, cena obrovským způsobem vzrostla. Zase je riziko, že to ale způsobí značnou volatilitu takže pan Ali nám zde navrhuje určité směry, budeme se muset nad nimi společně zamyslet. Potom je zde ta zpráva paní Delaje, ke které jste vyjádřil tedy tento názor ohledně volatility cen. Takže 23. června v poledne, to je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Potom budeme hlasovat ve výboru pro rozpočet 1. září a potom Věcně příslušný výbor AGRI se vyjádří 8. listopadu a v zásadě na plenárce bychom měli hlasovat v prosinci o tomto textu. Pan Depre, pan Ali ještě chce něco říci? Na závěr, omlouvám se. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se vyjádřili k této problematice. Ano, je to téma citlivé a poměrně široké. Dotýká se všech sektorů a zemědělství nelze vnímat jako něco izolovaného od celkové ekonomiky. Zároveň si uvědomujeme skutečnost, že v globálním měřítku je zemědělský sektor dotovaný. A já si myslím, že eh, je to ta správná politika, o kterou bychom měli všichni usilovat. A že je to správná politika pro Evropskou unii jako celek. Nicméně Nemůžeme přistupovat k zemědělství neustále z čistě ekonomického úhlu pohledu, protože zemědělství není ovlivňováno pouze ekonomickými indexy a zákony. Konec konců ne všechno závisí na správné regulaci a správných pravidlech. Tento sektor je totiž značně závislý na přírodě a počasí, což bychom měli mít na paměti. Je důležité, abychom měli fungující struktury a mechanismy na e, regulaci procesů. A e, já jsem představil návrhy, kterými se snažím dosáhnout určité rovnováhy pro je to jsou vlastně pod, podklad, je, je to podklad pro eh, chystané eh, roz, usnesení eh, výboru Agri a my se těšíme na dalším rozvoji těchto návrhů, které poskytnou jasnější představu, která bude zohledňovat i názor rozpočtového výboru. A doufáme, že všechny komentáře a analýzy kolegů budou zohledněny. Děkuji. Je také potřeba, aby se hovořilo o právu na konkurenci a o dohodách, protože je potřeba, aby se spojovali zemědělci v určitá združení zemědělců, aby se obnovila ta rovnováha, ta silová, silový poměr mezi producenty a řetězci když se spojují výrobci, producenti ropy, aby s, tím, že omezují množství ropy na trhu, takže potom lopak stoupne barel z 28 na 50 dolarů, tak vlastně si, se domnívám, že bychom měli stimulovat určitá společenství, profesion, profesní asociace zemědělců, tak aby právo na hospodářskou soutěž se mohlo svým způsobem upravit, změnit tímto směrem. Pokud k tomu nedojde, tak opravdu budeme mít velké problémy. Paní Gardia Zabal byla, je připravena na, nahradit paní Claire Moody Eh, co se týká rozpočtové kontroly financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Eh, eh, ano, děkuji. Správně uvádíte, že paní Mudiová tady dnes není, aby odprezentovala toto stanovisko. Je to stanovisko výboru pro rozpočtovou kontrolu a udělám, co je v mých silách, abych ji zastoupila. Takže tady se zaměřujeme na financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Paní Moody by především ráda zdůraznila, jak vynikající práci odvádějí nevládní organizace s tím, že skutečně sehrávají významnou roli při zavádění politik Evropské unie. Nejedná se pouze o politiky, které jim tradičně náleží, jako dejme tomu spolupráce, ale jedná se i o environmentální otázky, kulturu. Prostě nevládní organizace jsou velmi aktivní všude v mnoha oblastech, které jsou předmětem i politiky EU ale neexistuje jasná právní definice ohledně toho, co je to nevládní organizace jedn, čili proto je velmi těžké kvantifikovat, jaká část rozpočtu EU nevládním organizacím jde. Tudíž je těžké efektivně zhodnotit, jak jsou tyto peníze využity. Možná bychom díky rozpočtu mohli najít nějaké ukazatele, které uplatníme, abychom také zjistili, jak silnou roli se hrávají. Je to totiž otázka, která se opakuje nejenom v případě nevládních organizací, protože často ta byrokracie s tím související je velice komplikovaná, čili volali bychom po rychlejšímu přístupu k financování a k určité, po určité harmonizaci. Zdá se, že komise se přesně na toto zaměřuje, což je nepochybně dobrá věc. Je třeba zlepšit zjednodušení a pak bych doplnila něco za sebe. A týká se to mnoha aspektů rozpočtu, o tom už jsme v mnoha ohledech mluvili. Je tady také vysoká potřeba spolufinancování, totiž nevládní organizace a nejenom tyto subjekty, které spolupracují s EU, musí spolufinancovat a v mnoha případech se často nemohou vůbec EU programu účastnit. Paní Mudiová navrhuje revizi e, tohoto požadavku je tady číslo 20% spolufinancování, je to ovšem věc, kterou komise musí ještě potvrdit. V této souvislosti by měla proběhnout podrobnější studie do kterých bychom mohli také zahrnout, dejme tomu, hodiny dobrovolnictví nebo hmotná pomoc, hmotné příspěvky. Víte, toto je někdy problematické pro nevládní organizace, protože často jsou nuceny díky určitým financům profi, eh, pravidlům pro financování nuceny utratit peníze do určité doby a možná ne zrovna efektivně. Čili toto navrhuje paní Můdiová. Mnozí poslanci s tím souhlasí. Určitě by se z toho dali vypracovat dobré kompromisní návrhy. Děkuji, paní Vana se hlásí o slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat kolegyni Mudy za návrh stanoviska pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. Myslím si, že je to velice důležité téma. Jak již řekla paní kolegyně, tak práce nevládních organizací je nesmírně důležitá. Samozřejmě přesahuje rámec rozpočtových záležitostí Eh, nevládní organizace pomáhají také v praxi plnit cíle Evropské unie, jako například cíle Evropa 2020 a samozřejmě také přibližovat Evropskou unii občanům a občankám. Takže v žádném případě nesmíme podceňovat práci nevládních organizací nebo považovat za nějaké vedlejší téma. Stanovisko, které je předloženo, je dobrý základ pro další diskusy zejména, jak již řekla paní kolegyně, protože také malé, ty nejmenší nevládní organizace musí čelit velké administrativní zátěži, to je velice znevýhodňující situace a právě to stanovisko by mělo umožnit zjednodušení celých těch procesů a odbourání byrokratické zátěže právě v té fázi mezi volbou projektu a prvními platbami za ty projekty. Máme několik pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, aby se ještě více vylepšila situace a nevládních organizací a více zohlednila praxe, tak aby v horní hranice například pro nepřímé náklady těch všeobecných ty všeobecné náklady a indirect cost, z těch 7% se zvýšila na 15%. Už existuje určitá klauzule s vým, výjimka v tom stávajícím pravidle, že v odůvodněných případech komise vlastně může zvýšit tu horní hranici jako v programu Horizon 2020 to bylo tak učiněno, tam dokonce to jde až do 25% tady tyto náklady. Myslím si, že to by bylo takové obecné zlepšení správné pro nevládní organizace a potom také zavedení určitého toho mechanismu, eh, tak aby nevládní organizace měly v nějakých sporných případech si zvolit určitého ombudsmana nebo ombudsmanku, protože zatím pro řešení těchto sporných případů příkladů, protože zatím to nebylo, tak to existovalo. Takže abych to schrnula, obecně to velice dobré stanovisko ještě má zde potenciál pro zlepšení, zejména co se týká zjednodušení administrativní zátěže a těžíme, těšíme se na další spolupráci. Děkuji. Předseda, děkuji. Paní Šulin. Chvála za, chvála za besedo, předsedujoč. Děkuji mnohokrát. Smýšlím podobně jako kolegové. Nevládní organizace jsou zásadní pro naší společnost, protože plní určitou roli, která nemůže, kterou nemůže plnit organizace vládní. Zároveň ve světle situace s migrací a situace kolem uprchlíků jsme byli svědky čím dál tím větší aktivity nevládních organizací v našich zemích. Především mám na mysli v centrech pro uprchlíky. My mluvíme o kontrolu financování pro nevládní organizace. Během takovýchto kontrol často zjišťujeme, že nevládní organizace využívají finančních prostředků pro určité aktivity, které jsou neevropského charakteru. což jde proti určitým klíčovým hodnotám Evropské unie. Někdy organizace využívají našich financí pro rasistické, antisemitické a jiné aktivity. a to bychom měli probrat. E, někdy e, se jedná o spolupráci několika organizací, toto není vůbec transparentní způsob e, financování z evropského rozpočtu. Co to znamená? Evropská unie dejme tomu, neměl v úmyslu financovat nějakou nevládní organizaci, ale přesto k tomu došlo. Proto se domnívám, že potřebujeme další stupeň kontroly a hodnocení způsobu financování nevládních organizací. Musíme také kontrolovat, že nevládní organizace mají jasný program s jasnými cíly a že tyto cíle jsou plně v souladu s hodnotami Evropské unie musíme mít jistotu, že pokud dojde ke zneužití, že tyto finance budou navráceny co nejdříve. A pokud by to bylo případné, pak zneužívající organizace by měla rovněž eh, dostat pokutu či sankci. Dejme tomu v budoucí výzvě by neměl být těmto organizacím dát prostor. Pan Berger. Ano, děkuji, pane předsedo. Skutečně mnoho nevládních organizací odvádějí zatraceně dobrou práci v, v našich společnostech. Nicméně bych chtěl dát zapravdu předchozí řečnici, potom jsou samozřejmě také případy, kdy opravdu to bychom se měli poněkud podrobněji podívat na využívání těch finančních prostředků, protože jsme také už zažili situaci, kde vlastně eh, se spolufinancují určité kampaně a ty prostředky se zneužívají a když se jedná o určité eh, jednání o obchodních dohodách a tak dále, tak jsou tam také určité eh, zne, zneklidnění z, ze strany obyvatelstva, co se týká dalšího eh, vývoje, například toho mechanismu, tě, té arbitráže u některých těch smluv. A tyto věci nejsou až tak obecně známy. Takže myslím si, že eh, to bychom měli ještě zlepšit. Takže bych chtěl eh, také jsme o tom hovořili ve výboru INTA. Týkalo se to otázky pilotních projektů a studie určitých dohod, dohody, to byly určité balíčky, kde to znamená, že bychom měli určitým způsobem vědět, co můžeme očekávat od těch studií a pilotních projektů. Jako zpravodaj za výbor INTA musím stanovit, že v tom příslušném rozpočtovém řádku, který se týká koncepce studie, tam se hovoří o roli nevládních organizací například, a toto by se mělo zapracovat. Ten text už v podstatě neexistuje, i kdy, přestože něco takového bylo dohodnuto, takže já bych vás chtěl požádat, abyste ve spolupráci s kolegy, eh, kteří se účastnili té schůze výboru INTA a zkusili se určitým způsobem eh, vyvodit odpovědnost. Něco může parlament udělat také sám a potom jsou to ty další rozpočtové linie. Víme, že také těchto rozpočtových linek se zpracová, financuje zpracování studií, takže očekávám prostě, že komise nám eh, dá, dá určité sdělení do letních prázdnin, co zamýšlí s tímto postupem, protože já tady toto teď jasně nevidím. A když komise dá negativní odpověď, a jak si se z toho vykroutí, tak nějakými obecnými řečmi, tak se eh, tím budeme zabývat a předložíme odpovídající pozměňovací návrhy, tak abychom to nějak vyřešili. Merci, monsieur. Děkuji. Pan Lisovský. Vážený pane předsedající, já už eh, bych chtěl poděkovat mým předřečníkům. Chtěl bych paní Moody eh, poděkovat jako stínový zpravodaj za EPP. Chci říct, že bylo tablováno 32 elementů. Chtěl bych vám, kolegové, poděkovat za to, že jste velmi konstruktivně dávali emementy. Třeba kolega Negresku, ten tabloval nejvíc emementů ale e, jsou veli, velmi, bych řekl, v lajně EPP, jsou velmi konstruktivní a velmi dobré a myslím, že řadu z nich budeme podporovat. Já sám za sebe říkám, ne, neziskové organizace dělají zatraceně, zatraceně, zatraceně dobrou práci. Ale jsou prostě případy, kdy ne. Kvůli tomu, že někdo nedělá dobrou práci, bychom neměli dělat legislativu a na něco tlačit. Myslím si, že bychom měli dát ty pravidla, nastavit prostě transparentně a to si myslím, že touhle s tou zprávou se snažíme udělat. Proto si myslím, že v téhle té zprávě není potřeba o ní dál diskutovat, je to jenom opinion, který my dáváme, ale v tom opinion dáváme to, co, co říkáme tady. Chceme transparentně vědět, na co peníze jdou. A myslím si, že pokud schválíme většinu těch, těch eh, pozměňovacích návrhů a schválíme i tu zprávu, kterou paní zpravodajka, což jí vyřizuju, velmi dobře napsala, tak si myslím, že tento jasný vzkaz my Evropské unii po této zprávě i Evropské komisi dáváme. Takže děkuji. Merci. Děkuji. To se týká nevládních organizací, tak opravdu ty situace se velice liší a je jasné, že musíme dávat velký pozor na využívání těch finančních prostředků, ale mm, znásobování kontrol a v určitém okamžiku už by to bylo skoro nesnesitelné, tak jak jsme o tom hovořili v Libanonu a v Jordánsku, jsme se setkali s lidmi z UNICEFu a z kteří vlastně čelili deseti kontrolám v jednom roce z různých oddělení Evropské komise. Takže snažme se lépe koordinovat tyto různé kontroly, možná vyhnout se nějakým a priori kontrolám a držet se tedy těch podmínek, tak aby transparentnost byla zajištěna samozřejmě, aby využívání těch prostředků bylo jasné, aby bylo jasné, odkud pocházejí finanční zdroje ale někdy je to nepříliš jasné tedy, takže toto nesmí trvat. Ale důvěra se nesmí od, oddělit od transparentnosti, to je jasné. Možná, že komise by mohla odpovědět panu Begemu a reagovat na to, co řekl. Merci, Děkuji, pane předsedo. Já si nejsem vědom něk- kterého z těch konkrétních případů. Možná, že bychom to mohli vyřešit bilaterálně. Pane předsedo, pokud dovolíte, k některým připomínkám, které padly v této bohaté diskusi. Možná, abych kvalifikoval určité věci, na které tady došlo. V prvé řadě úsilí směrem harmonizaci a zjednodušení, to jsou určitě věci, kterými se eh, Evropská komise zabývá, proto ten návrh je vítán z naší strany. Pokud jde o spolufinancování, zdali bychom měli stanovit nějakou maximální míru spolufinancování. Musím říct, že nařízení nestanoví konkrétní strop ale v určitých sektorech může být maximální spolufinancování, které je stanoveno pro určité cíle, které jsou financovány v tom programu. Myslím si, že pokud se jedná o optimální úroveň spolufinancování, bylo by třeba se podívat nejenom na fungování jednotlivých nevládních organizací, ale také na to, jak maximalizovat výsledky a dopad peněz z fondů Evropské unie na tu příslušnou politiku, tak, abychom mohli rozšířit tu základnu pro účast. Vysoké spolufinancování totiž může vytvořit i míru závislosti, což vlastně znemožní vstup novým případným, úča- případným účastům. Takže tady je třeba opravdu najít nejlepší možnou rovnováhu, aby z toho mohli všichni těžit. V neposlední řadě bych rád potvrdil, že hmotné příspěvky nemohou být propláceny, ale mohou být zahrnuty právě do toho spolufinancování ze strany nevládních organizací, dejme tomu dobrovolná práce nebo jiné příspěvky. To všechno se může dostat do té částky, která by měla být považovaná za spolufinancující z nevládní organizace. Děkuji. Na závěr ještě dávám slovo paní Gardea Zabal, jménem paní Můdy tedy. Ano, děkuji, já už budu já, ono je těžké udělat nějaký závěr za někoho jiného, nicméně jsem konstatovala z té diskuse, že v podstatě se shodujeme, čili vyřídím paní Moody vaše připomínky, také upřesnění, které nám uvedla komise. Osobně bych za sebe také k tomu něco doplnila všechny ty diskuse, zda, eh, co máme zohlednit, co ne. Není to vlastně poprvé, kdy obhajujeme to či ono stanovisko, ale pokud tam komise říká, že je to možné, tak je to dobré, ale je mnoho nevládních organizací. Já jsem měla příležitost diskutovat s některými zástupci, které říkají, že to není možné, takže nevíme velmi dobře, jak na tom jsme. Nicméně předám, vyřídím paní Moody to, co zde zaznělo a paní Moody připraví eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Předseda, děkuji. A paní Moody zde určitě bude přítomna na schvalování tohoto stanoviska. To bude po 23. červnu, respektive bude to 30. června. Takže děkuji paní Gardia Zabal. 30. června budeme tedy schvalovat zprávu ve výboru roz, pro rozpočet a pozměňovací návrhy jsou kdy, lhouta a do 27. června. Takže máme zde hodně věcí. 27. června se bude schvalovat ta zpráva, opravuje se předseda. Pozměňovací návrhy už byly předloženy, takže už o tom nemusíme mluvit. A výbor KONT, který je věcně příslušný, bude hlaso- měl, by měl hlasovat 15. prosince a v lednu příštího roku na plenárce by se mělo hlasovat. Stručně bych se vrátil k misi, k pracovní cestě do Jordánska a do Libanonu. Tato mise nebo ta cesta se odehrála v květnu a účastnili se pan Mreson, pan Fernandez, paní Gardia Zabal, paní Jatenmaky, pan Omarži, paní Ivana a dopro, doprovázela nás Marisa Matias, která je předsedkyní Komise pro vztahy mezi EU a zeměmi Mašreku. Takže tato cesta se odehrávala od 15. do 19. května a rád bych poděkoval eh, oddělením komise, které nám umožnili aktualizovat eh, údaje Jednalo se o aktualizaci výdajů a chtěl bych říci při této příležitosti, že pro budoucí cesty bychom rádi, když jsme na místě už měli přímo rozpo- jasné rozpočtové údaje, jednoznačné, ať je tomu jakoliv, můžeme říci, že Evropa splnila očekávání Libanonu a Jordánska, které, na, které nás zvali od roku 2011 nebo zdálo se, že ta očekávání jsou vyšší, miliarda 400 milionů a miliarda 200 milionů pro Libanon z toho více než 850 milionů v každé z těchto dvou zemí a to v přímé souvislosti s krizí obilovin. To znamená, že Evropa reagovala velmi dobře. V těchto dvou zemích na nás zapůsobil počet eh, uprchlíků ze Sýrie, kteří tam jsou jsou tam vlastně uprchlíci ze země 6 eh, milionů 600 obyvatelů, 4 miliony 700 v Libanonu, čili obyvatelstvo není moc početné a v těchto zemích tyto země přijali a to se týká pouze zaregistrovaných uprchlíků 640 tisíc v Jordánsku, syrských uprchlíků a milion v Libanonu ale v podstatě, ve skutečnosti ta čísla jsou podstatně vyšší, protože se domníváme, že pravděpodobně je tam milion 400 tisíc uh, syrských uprchlíků v Jordánsku a milion 500 tisíc syrských uprchlíků v Libanonu. Takže to, aniž bychom zohledňovali uprchlíky palestinské, kteří také uh, utekli, uprchli z Izraele na konci 40. A vlastně je tam tedy 200 milionů 200 tisíc palestinských uprchlíků v Jordánsku, kteří a 500 tisíc zhruba v Libanonu. A protože tam byli palestinští uprchlíci v Syrii, tak mnoho z nich také eh, uprchlo do Libanonu a do Jordánska. Takže dokážete si představit hm, to obrovské úsilí, které musí vyvíjet tyto dvě země k tomu, aby mohly přijmout takovýto počet eh, uprchlíků. Evropa tedy eh, zaintervenovala z, finan, z finančního hlediska a spolu ti lidé, se kterými jsme se setkali, ti partneři zastupující Unii v Amánu a v Bejrútu, tak to jsou zástupci, kteří na nás zapůsobili svou profesionalitou svým trv a svým trvalým zapojením. Takže skutečně ty finanční prostředky se přizpůsobují tak, aby dokázali plnit ta, ty potřeby v humanitární oblasti pro financování projektu a zařízení. A také jsme se snažili pochopit, jak vlastně Eh, závěry z únorové londýnské konference se uplatňují a zejména jak se tam uplatňuje ten koncept vzájemného zapojení pro Evropskou unii. To jsou ty prioritní cíle a chtěli jsme se tedy podívat, jak ty příslušné země, jak tedy Libanon, tak Jordánsko vlastně na to reagují, nebo jak tedy zajišťují například školní docházku dětí z rodin uprchlíků. Pravděpodobně ještě zhruba polovina těchto dětí ne- nemoho, nemají zajištěnu školní docházku. To je zde určité riziko ztracené generace. To už je jev, se kterým jsme se setkali při naší cestě do Turecka. Takže jsou zde také povinnosti konkrétních realizací v terénu v Jordánsku. Řízení země je zajišťováno v zhruba odpovídajících podmínkách, ale v Libanonu už dva roky nemají prezidenta republiky a, fungu- a vláda funguje tedy velmi tak jaksi nedokonale. O tom svědči, svědčila ta svědectví kolegů. Například starostka nám říkala, jednejte přímo s územními samozprávami, ani se neobracejte na vládu, protože oni jsou v kontaktu s uprchlíky a znají potřeby obyvatelstva. Také jsme pochopili nebo vycítili, že pomoc, která se poskytuje uprchlíkům, není vždy dobře pochopena ze strany místního obyvatelstva, protože je, jsou tam také obyvatelé, které v potížích tedy, v problémové situaci a je tam taková krize nepochopení ze strany této části obyvatelstva. Zase svědectví, jeden starosta žádal eh, půjčku na obnovu školy a ministr mu odpověděl, máš ve škole uprchlíky a pokud tam nejsou děti uprchlíků, tak ti nebudeme moct pomoci což teda samozřejmě vzbuzuje určité neporozumění. A eh, včera jsem měl schůzi se schů- s deseti mladými Libanonci, středoškoláky, kteří eh, přijeli do evropských institucí a kteří toto zdůrazňovali, tento bod, a vyjadřovali určitě to, co pocitují také jejich rodiče. A samozřejmě je potřeba, aby Evropa zohlednila tuto situaci. Ono to platí vzhledem k populaci potřebné, tedy jak v Libanonu, tak v Jordánsku, i pro ty palestinské uprchlíky, i pro syrské uprchlíky. Má to určité velmi obtížné ekonomické důsledky, protože všechny hranice se znovu zavřely, takže trhy se stahly, uzavřely a za těchto podmínek ekonomická činnost trpí tímto a očekáváme příchod eh, zahraničních investic. Jak investovat eh, v sousedství eh, zemí, kde je válka, že v syrské války, jak investovat, když trhy jsou do té míry uzavřeny, staženy jaksi sami do sebe. Takže je potřeba přijmout určitá opatření v rámci bilaterálních dohod mezi Evropskou unii a příslušnými zeměmi a podívat se, jaká, jaká opatření bude možno přijmout pro makroekonomickou pomoc těmto zemím. Trh práce je opravdový problém, protože mnoho uprchlíků eh, získává zdroje v paralelní ekonomice, což vytváří zkreslení konkurence. Někteří z těch uprchlíků žijí jaksi na hranicích eh, legality nebo eh, nebo podmínek, žijí v určitých neoficiálních táborech. Mnoho z těchto uprchlíků je v naprosto ilegální situaci, protože nezí, ani nemají právo na těch 200 dolarů, na které mají právo uprchlíci v Libanonu, takže opravdu jsou to velmi zranitelní lidé. Vybudovali si určité přístřežky, s nějakými deskami, které někde našli eh, z plastových pytlů a to všechno opravdu je strašná situace. Někdy musí platit vysoké eh, poplatky za obydlení a pokud chtějí být napojeni na vodu nebo na energii, tak musí také platit určitý paušál, takže a protože nemají zdroje vlastní, tak pracují tedy na paralelním trhu, v paralelní ekonomice a někdy také musí pracovat jejich děti, spíše než aby je posílali do školy tedy. Takže toto je opravdu lidský problém, velice humánní, velice zásadní. Zmínili jsme se zde již před chvílí o nevládních organizacích. Samozřejmě mnoho jich tam pracuje v terénu, odvádějí obdivuhodnou práci a Evropská unie musí samozřejmě dbát na ty postupy, které jsou někdy byrokratické, které působí velké problémy, příliš vysoké kontroly. Neznamená to, že bychom se měli zříci kontrol, ale neznásobovat, nezvyšovat počet těchto kontrol. Zeptal jsem se odpovědného člověka z UNRY a z UNICEFu, se kterými jsme se setkali, jak eh, vlastně Evropská unie je vnímána, nebo jak je zatříděna vzhledem k ostatním zahraničním plátcům. Na mezina a bylo nám řečeno, že Evropská unie je skutečně na špici toho pódy a tedy tě, toho co, co se týká počtu kontrol, překážek a formalit. Takže musíme, nesměšujme efektivnost a transparentnost s jaksi přílišnou byrokracií a hyperbyrokracií, protože opravdu jsou pravděpodobně jiné způsoby, jak utrácet veřejné prostředky efektivněji. A to, co jsme řekli o syrských uprchlících. Oni samozřejmě očekávají, že se budou moci vrátit do Sýrie, až tam nastane znovu mír a doufají, že Evropa bude svým způsobem vyvíjet tlak na to, aby se obnovil mír v Sýrii. Tento dokument jste obdrželi, asi jste se doufám, že se s ním seznámili. Zde se obracím zejména na kolegy, kteří se účastnili té cesty. Bylo by dobré, kdybyste nám mohli poslat vaše připomínky, poznámky do středy 22. června, tak abychom mohli dokončit tento dokument. Chtěl bych také poděkovat eh, pracovníkům komise za pomoc, kterou nám poskytli, za také těm, kteří zasedají zde v Bruselu, ale kteří jsou na místě, v terénu, v těch zemích a jejichž práce je opravdu obdivuhodná. A také bych chtěl poděkovat našim vlastním kolegům, zejména Guillaumu Rajovi a Kašie Madej, kteří nám byli nesmírně užiteční, velmi nám pomohli v terénu, usnadnili nám eh, do, a pomohli pro dobrý eh, průběh té mise, která byla opravdu velmi zajímavá. Čili obracím se na kolegy, kteří se účastnili cesty. Chcete něco doplnit k tomu, co jsem právě řekl? Nevypadá to tak? Dobrá, takže ano, pan Gajer. Also ich ähm, an dieser Reise nicht äh, já jsem se té cesty nemohl zúčastnit, e, nicméně e, k některým těm kritickým bodům bych se chtěl vyjádřit. Já si pamatuju e, dobře na dobu, kdy jsem z profesních důvodů strávil na venkovské společnosti nebo ve venkovské společnosti v Německu, v Poryní Westfalsku. Tam byly dvě různé varianty kritiky. Jedna kritika, protože samozřejmě eh, ten podnik pracoval za veřejné peníze, že pokud všechny předpisy, eh, které tehdy eh, existovaly, tak částečně šlo také o peníze regionálního fondu. Tak když už byly dodržovány všechny předpisy, tak to bylo velice pomalé. A pokud bylo potřeba, aby peníze byly investovány mezi lidi, aby to běželo, nesmělo to být pomalé kvůli byrokracii. Když to ale člověk chtěl urychlit a udělal chybu, eh, tak Eh, potom zase přišla kritika, že takhle to nejde, jsou to veřejné peníze, s těmi se musí zacházet slušně a patřičně, jsou to peníze daňových poplatníků, eh, tady potažmo evropských poplat, daňových poplatníků. Eh, tady tedy se musím komise zastat právě jako někdo, kdo už poměrně dlouho pracuje ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Dá se jít do různých výborů v tomto parlamentu a komise dostává zhruba stejné vysvědčení všude my eh, pod dojmem různých zpráv Evropského účetního dvora eh, často tvrdě kritizujeme komisi za to, že s s těmi kontrolami je příliš nepřesná a požadujeme zpřesnění kontroly. A když potom je kontrola zpřes, s, s zpřísněná a my s e, těmi delegacemi jedeme přímo do terénu, například tady na Blízký východ, e, tak potom dostáváme zpětnou vazbu, e, že koncoví uživatelé jsou pod tlakem, aby všechno bylo v pořádku a sedělo to a to je potom ale byrokratické a pomalé. Dalo by se tedy říci, že úředníci komise jsou dobře placení a tak dále a že že musí snášet tu kritiku, které se ve výborech dočkávají. Nicméně i parlament eh, musí pracovat lépe a podívat se na to, aby to bylo nějakým způsobem průchodné. Já z toho neznám žádnou cestu eh, ven, ale eh, domnívám se, že se musíme komise zastat, protože ať už dělá cokoliv, tak je kritizována buď za jedno, anebo za druhé. A udržet mezi tím nějakou rovnováhu je nesmírně těžké. Eh, to já vím, protože dlouho dělám rozpočtovou kontrolu a vím, že je to tak například u Evropského účetního dvora. Tam jsou lidé, kteří jsou toho názoru, že když Evropský Evropská unie dá peníze do nějakého trust fondu, například Spojených národů a UNICEF za ty peníze staví školy z tohoto trustu, eh, tak zatím tak musí být odvoditelné a vysledovatelné, eh, jaká část vlastně šla z rozpočtu Evropské unie, což samozřejmě není možné. Já to teď říkám trošku ironicky, nicméně, když dáváme peníze, tak eh, si myslím, že Evropský parlament eh, musí najít nějakou rovnováhu v kritice komise eh, mezi přílišnou kontrolou a přílišnou svobodou, tak aby se s tím dalo nějakým způsobem žít. Samozřejmě nesmíme šetřit kritikou na stranu komisi, od toho tam je a musí to kontrolovat, nicméně je potřeba dodržovat tu rovnováhu, protože kritizovat, že je příliš byrokratická anebo že je příliš laxní, tak to si myslím, že bychom si měli trošku upravit vlastní měřítka. A ve smyslu politiky, která je za ty peníze placená, se musíme ptát, jestli ty peníze dosahují stanoveného politického cíle. Ano, já s tím plně souhlasím. Říkáte, že je potřeba kontrolovat správné využití veřejných prostředků, ale stejně tak jako tak při, moc kontrol je prostě příliš, takže přijde určitý okamžik, kdy každý si dělá ve svém koutečku svou kontrolu a to samozřejmě potom určitým způsobem také spochybňuje tu kredibilitu těch kontrol. Já jsem dnes ráno hovořil o skutečno, zkušenosti, kterou mám s určitým pilotním projektem, s tou horou dokumentů, které požaduje komise. To jsou prostě postupy, které jsou až směšné. Takže není otázka zpochybňování kontrol, ale jde o to, abychom šli k tomu hlavnímu a abychom si jaksi nezacházeli už do nějakých těch eh, přehnaně, přehnaných situací Například, když je požár, diskutovat o ceně vody s, pož- s hasiči, to není možné, takže musíme najít nějaký relevantní způsob, tak aby ty eh, libanonské orgány, setkali jsme se s ministry a s Eh, poslanci je potřeba, aby nám také předložili ty vlády transparentní účty a tady ještě zůstává dost práce. Takže chce se někdo další vyjádřit eh, k tomu návrhu zprávy o cestě do Libanonu a Jordánska? Nikoliv. Takže můžeme přejít k hlasování tím pádem. A pane Maragalev, ještě chcete se vyjádřit? Jak mám, eh, prosím. No, solo... Ručně, pane předsedo. Já jsem chtěl říct jen několik slov také, velmi stručně. Takže, ano, vy jste co se týká, já ještě mám na paměti některé věci z té návštěvy v Turecku, i když, pane předsedo, my už jsme zde slyšeli to, co jste říkal, máme určitý dojem, že Jordánsko a Libanon, že ta situace se tam zhoršula, zhoršuje. Je to, že je to v podstatě horší než v Turecku, pokud jde o uprchlíky tedy. A v důsledku toho bychom měli přijmout určitou konkrétní specifickou politiku eh, vzhledem k těmto zemím. Co se týká investování těch programů pro uprchlíky, tak bychom měli brát v úvahu celou společnost, eh, veškeré ty komunity, které přijímají uprchlíky, také vlastně tu společnost, která je přijímá, to znamená, aby měly zajišťovány určité služby zdravotnické, eh, zásobování energií, vodou, škol, přístup ke školám, ke vzdělání a tak dále. Potom je zde také otázka rovnosti mezi muži a ženami. V těchto dvou zemích samozřejmě je určitá nepřijatelná situace, co se týká násilí, například eh, sexuálních, eh, to se, ho násilní, to se týká žen, uprchlic. To jsou tady tyto dva aspekty, které by bylo potřeba zohlednit. Předseda, děkuji. Ano, já jsem samozřejmě hovořil o těch syrských eh, uprchlících, kteří jsou na jordánské hranici. Je tam asi 50 tisíc uprchlíků, kteří žijí v opravdu otřesných podmínkách, o tom jsem se nezmínil ve svém úvodním slově, a po návštěvě prezidenta Obamy jordánské orgány souhlasili s tím, že budou přijímat si 200-300 uprchlíků, což ale je dosti slabá útěcha pro ty uprchlíky, které žijí v této dramatické situaci. Takže hm, určitě zde v Evropě nejsme si jistí, že vždy přijímáme uprchlíky v lepších podmínkách, takže mm, jsou někteří uprchlíci kolem Kale například, kteří chtějí do Velké Británie, kterým je v tom bráněno. A takže také žijí ve špatných podmínkách. Takže máte nějak, takže připomínky do středy. Ano, abychom vlastně definitivně mohli potom dokončit tu zprávu. Nyní můžeme přejít k hlasování, tak prosím, zasuňte vaše karty do hlasovacích přístrojů. Uděláme si první pokus. Zahajuji hlasování. Pokusné hlasování tedy. počet hlasujících by měl souhlasit s počtem zasunutých karet. Někdo, jeden z vás nehlasoval, zdá se. No, poslouchejte, tak přejdeme prostě k hlasování. <laughs> Končím testovací hlasování. Nyní opravný rozpočet 2016, zapsání přebytku z rozpočtového roku 2015. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 3. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 4. Pro. Proti. Z... Musíme zkontrolovat. Pozměňovací návrh 4. Elektronická kontrola. Končí hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. 16 hlasů proti 8. Pozměňovací návrh 5 je stažený. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je zamítnut. Pozměňovací návrh 7 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 9, 10 a 11, ty jsou, nejsou přípustné. A teď celý text. Budeme hlasovat elektronicky, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh opravného rozpočtu je přijat 25 hlasů proti jednomu a jeden se zdržel. Tím se dostáváme ke zprávě pana Negresku, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Kdo je pro? Dvojku. Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 3 pro proti, zdrželi se, přijat. Číslo čtyři pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh pět odpada. Pozměňovací návrh šest kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh sedm pro, proti, zdrželi se, Přijat. Pozměňovací návrh 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 10 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 12 pro proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 14. A omlouvá se předseda? Omlouvám se. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Aha, ta, požadovali jste kontrolu. Dobře, takže kontrolujeme třináctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat 14 hlasy proti 11 a dva se zdrželi. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijat 17 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat 18 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 19 pro. Proti. Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 20 pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 21 pro proti, zdrželi se, přijat. 22. První část odpadá z důvodu toho, že 21 byla přijata, takže budeme hlasovat o druhé části. Která, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, o, ověříme elektronicky, takže pozměňovací návrh 23. Končím hlasování. 13 proti 11. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, Zkontrolujeme pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je přijat 16 hlasy proti 10. Pozměňovací návrh 25 odpadá, před 24 byla schválena 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat 27 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, je zamítnut. A teď budeme hlasovat o celém textu, takto pozměněném. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 proti 3. a dávám slovo panu Fernandezovi, co se týká převodů v důsledku hlasování. Děkuji, pane předsedo. Já je budu prezentovat odděleně a od, budeme od, odděleně hlasovat o převodu číslo 8. Je to převod 1 824 041 eur za finanční příspěvek Fondu pro přizpůsobování se globalizaci pro Belgii, kterou, který jsme schválili a žádám nebo navrhuji o hlas, hlasování tedy. Zahajuji hlasování, říká předseda bez mikrofonu. Končím hlasování. Mikrofon. Přijato. Jednomyslně. Takže druhý převod je převod číslo 9. Chtěl bych požádat komisi, zda by nám mohla říci něco více o tomto převodu který se týká 50 milionů eur v rámci evropského mechanismu pro propojení v Evropě, to je to Connecting Europe Facility. Tam se snižuje část energetika ve prospěch telekomunikací s cílem vytvoření nového finančního nástroje investiční fond pro vysokorychlostní internet. Takže byl bych rád, kdyby nám, komise nám sice písemně něco předložila, ale byl bych rád, kdyby nám mohla podat i nějaké podrobnější ústní vysvětlení k tomuto novému finančnímu nástroji a také k tempu jeho zavádění v rámci Connecting Europe's eh, Facility eh, část energetika. Merci, monsieur le président, merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaj přejdu do angličtiny. Tady jde o to, že Connecting Europe má za cíl urychlit veškeré kroky, pokud jde o komunikační technologie, s tím, aby se připravily veškeré akce na straně energetické. Sdělení pro informační technologie souvisí s vytvořením investičního fondu pro broadband. To by mělo zatím stimulovat investice do vysokorychlostního broadbandu tím, že by se poskytl uh, investiční kapitál. Jednalo by se o vysoce rizikové projekty, což by vyžádalo určitě nějaký závazek, který by umožnil účast dalších subjektů na trhu s tím, abychom do budoucna mohli schromáždit finance pro tento fond 400 až 500 milionů. Částečně z rozpočtu 50 milionů by umožnilo právě v roce 20 2016 zálohovat plných 100 milionů, dále 100 milionů se čeká do investiční banky, 100 až 200 milionů se čeká od národních promočních fondů. Dále soukromí investoři, od nich se také čeká, že se připojí k fondu. Čeká se, že to bude ve výši 100 až 200 milionů. Pokud jde o rozpočtové hledisko, nemění se to tady proporce pro informační a komunikační technologie a energie. Je to jednoduše určitý posun v časovém profilu. S tím, že se navýší podíl v broadbandovém investičním fondu. Pokud jde o energii, tak to bude posunuto na rok 2018, čili ta obálka z rozpočtu se modifikovat nebude. V případě energií, pokud jde o rok 2016, některé projekty, které byly předloženy v rámci výzvy, nebyly dostatečně vyspělé na financování. A někteří proponenti jednoduše neměli minimální finanční požadavky k dispozici, aby byly způsobili. Takže tento časový posun mezi ICT komponentem a energiemi by umožnil určitý pokrok v broadbandové aktivitě, zatímco energetická investice bude na nějakou dobu odložena. Takže si myslím, že E, tolik z mé strany, pokud máte nějaké konkrétní dotazy, tak rád odpovím. Euh, ano, potvrzují tedy tyto informace, které jste obdržel vaše hodnocení. Ano, já, je důležité, aby komise byla dostatečně informována. Po, bo jste tedy dostatečně informováni, abychom mohli hlasovat, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 hlasů proti jednomu a dva se zdrželi. Třetí převod, pane zpravodaji. Můžete nám k tomu něco říct? Bez mikrofonu. Jedná se o administrativní převod 3 miliony 826 329 euro pro eh, firmu ve Frankfurte. Došlo tam k určité dohodě s EBC a agenturou Evropa ohledně finančního příspěvku na tuto školu. A chtěl bych vědět, a zde se také obracím na komisi, zda by nám mohla vysvětlit, jaké jsou problémy, při které, se kterými se setkala s těmito jednáními s Evropskou centrální bankou a také s agenturou JOPA, zda byly tedy eh, ty problémy rychle vyřešeny, anebo ne. Zejména tedy Evropská centrální banka řeší tyto problémy, takže pan Preda. Děkuji. base. Dovolte, abych na úvod vysvětlil, jak takovéto výdaje se objevovaly v rozpočtu, především pokud šlo o orgány jako Evropská centrální banka, které nejsou financovány z evropského rozpočtu, mají vlastní rozpočet, takže pokud jde o Evropskou centrální banku a rozšíření její počtu zaměstnanců, a to znamenalo i navýšení počtu dětí navštěvujících školu ve Frankfurtu. A to podstatně, což znamená také navýšení administrativního aspektu, protože tato škola je v sekci rozpočtu komise. i když to nejde pro, konkrétně pro konkrétní zaměstnance komise. Takže šlo o to pokusit se přesvědčit organizace, že by bylo dobré se podělit o zatížení, pokud jde o rozpočtové nákladny. Tam, kde vzniká ten náklad a tam, kde se objeví v rozpočtu, tak to pochopitelně bude eh, pro zaměstnance banky, což pochopitelně znamená, že banka by měla také eh, přispět na vzdělávání vlastních dětí. Takováto jednání probíhají už nějakou dobu. A ne vždy jednoduše. Nebyla tady vůle úplně upravit nebo pozměnit to financování, ale myslím si, že už k posunu dochází, dejme tomu v Lucemburku, tam investiční banka je v podobné situaci a tam už jednání dospěly k, do určité lepší fáze. Nicméně, pokud šlo o rok 2016, tak jsme neměli jistotu, že to jednání skončí včas a proto jsme navrhli minimální množství do rezervy, a toto by mělo být využito v případě, že by příspěvek ze strany Evropské banky nepřišel včas. Nařízení, které se týká Evropské školy, upravuje, že 10 dvanáctin výdajů na školu by mělo být k dispozici do 15. července. Doposud centrální banka nepřispěla ještě ničím. Čili množství v rezervě činí 45 nákladů a proto prezentujeme tento převod, což umožní škole ve Frankfurtu plnit své povinnosti vůči zaměstnancům, pedagogům tím cílem, že toto je přechodná situace a od roku 2017 bude to sdílení břemene, jak už jsem říkal, platit i pro Evropskou centrální banku. Děkuji, pane předseda. Děkuji, pane zpravodaj, jste spokojen s tou odpovědí? Bez mikrofonu opět. Ano, navrhuji, abychom hlasovali pro a jak jste řekl, pane předsedo, pod rů, bodem různé. Nastolím ještě další otázku, ale to se týká samostatných převodů komise, jiných převodů tedy. Ještě před hlasováním jednu otázku. Pane Frezo, v rozpočtu Evropské unie nevidíme tyto příjmy, že by tam byly uvedeny. Tyto příjmy jsou tedy přímo započteny proti výdajům, je tomu tak? v rámci Evropské centrální banky tam nejsou příjmy v současné době. To je problém. Ano, ale v den, kdy budou příjmy tedy. Takže požadavek na ty prostředky v rozpočtu budou omezeny v čase. Takže ta část, jinými slovy, částka, která se objevuje v rozpočtu Evropské unie, čistá částka, ne to znamená, že příjmy se odečtou, neuvedou se do, na stranu příjmů a započtou se přímo proti nákladům. To je tedy jak, nějaká zvláštní technika tedy. Ano, ale započítáme jenom to neto, ty čisté část částky a pro ty daňové poplatníky jsou to potom pouze ty zůstatkové částky, které jsou. A, a jsou tam, ale potom jsou tam v rozpočtu budou ty úplné náklady, pokud se to týká transparentnosti tedy údajů. Děkuji, říká předseda. Budeme tedy nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Tak končím hlasování, přestože jeden chybí tedy hlasující. 21 pro, dva hlasy proti. Děkuji, pane obecný zpravodaj. A nyní na, na další oddíly je zpravodajem pan Depre, který navrhuje také nějaké převody. Ano, pane předsedo, tři převody konkrétně. První převod se týká soud, Evropského soudního dvora. Celková částka 1 200 000 euro. Měl by se převést z položky 12 kde jsou určité, určitá disponibilita vzhledem k tomu, že pouze sedm nových soudců již nastoupilo do funkce oproti těm 12, kteří měli, takže je tam disponibilita v rámci roz této položky a tyto prostředky by se měly převést do externích služeb, do jazykové oblasti s těmi jasnými argumenty soudního dvora, které dokazují nárůst nákladů na překlady v posledních letech a zejména v roce 2016 by mělo být 53 tisíc stránek navíc přeloženo takže jsem pro tento převod. Druhý převod se týká výboru eh, Evropského a sociálního výboru 406 tisíc eur. Je to také položka tlumočení do dva, dvě druhé položky pro instalaci elektrických eh, vodoměrů které se mi, což se mi zdá technicky a ekonomicky důležité. A položka 2056 tisíc euro na studie, jejichž to se mi nezdá tak zcela jasné, ale nedovoluji si spochybnit to. V každém případě bychom měli hlasovat kladně pro tyto dva převody. A posl, byl bych rád, kdybychom hlasovali o těch dvou prvních, protože mám určité otázky k tomu třetímu. Takže co se týká dvou prvních, vzhledem k částkám není nutné hlasovat. Takže zdá se, že komise tedy je pro. A pan Maňka. Děkuji, Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych se vyjádřil k těmto převodům. Evropský soudní dvůr, tak samozřejmě to je dobré, že má ušetřené prostředky a že je chce použít na něco jiného. Tady je sporné to, že Evropský soudní dvůr říká, že mu chybí peníze a musí si zaplatit externí překladatele, protože ty interní propustili protože museli snižovat stavy o 5% stavy personálu za roky 2011 až 17. A já se chci zeptat, když tedy snížili interní personál a teď potřebují platit překlady a používají externí překladatele, tak co budou dělat dál? Budou znovu eh, přijímat interní personál nebo co budou dělat? Protože to je opravdu otázka. Samozřejmě i já podporuji tento transfer, jenom eh, bych chtěl vysvětlit, že třeba se ptát, co bude dál. Eh, druhý transfer, eh, ten se týká Evropského hospodářského a sociálního výboru, eh, kde je také dobré, že tento výbor ušetřil víc než 400 tisíc euro na tlumočení a úspory chce využít na snížení spotřeby energie, což samozřejmě i já podporuji a vidím to jako dobré využití financí. A k tomu je potřeba říci, že když tento výbor přijal racionální a nákladově efektivní management na poli tlumočení, bylo by dobré mít o tom víc informací a věřím, že tyto pozitivní informace jsou pozitivní i vůči tlumočníkům na jedné straně a pokud ano, pokud jsou pozitivní vůči tlumočníkům, tak je s tím potřeba počítat při sestavování rozpočtu na rok 2017. To je další věc, ale podporuji samozřejmě i tento transfer. A třetí, to je Evropská služba pro vnější činnost. Tady dodatečné finanční potřeby O tom budeme hovořit za chviličku. Spravodaj zatím se nezmínil, takže teď mluvíme o těch dvou prvních transferech, takže vaše připomínky jste vyjádřil, vyslechli jsme je, má ještě spravodaj nějaké další připomínky? Nikoliv. Takže vzhledem k částkám není nutné hlasovat, takže požadu, pomůžeme to považovat tak, že rozpočtový výbor schvaluje tyto dva převody. Ano? Je tomu tak? Dobře, takže pane zpravodaji, nyní Evropská služba pro vnější činnost. Jde o pane předsedo, vážení kolegové, o převod 1 300 milionů 403 euro z, z kapitoly oddílu 2 k třem, do, do třech rozpočtových položek 2300 kancelářská zařízení, protože faktury jsou vyšší, než bylo plánováno. Potom do položky 2033 interinstitucionální spolupráce. Neznám dobře ten mechanismus. Je tam považován nárůst 1 eh, 111 tisíc eur. Jedná se pouze o placení nových služeb poskytovaných komisí Eh, službě pro vnější činnost, dodávky nových eh, eh, univerzálních klíčů a řešení nějakých misí. Jsou to tedy tyto služby, anebo jsem to špatně pochopil, o čem se vůbec hovoří. A potom jsem trošičku překvapen položkou 2236, 111 000 eur, protože právní služba potřebuje více pomoci právních advokátů, aby chránila instituce proti riziku, riziku zdůrazňují, narušení dobré pověsti a finanční situace. Takže zdá se mi podivné, že už můžeme požadovat 111 tisíc eur na ochranu institucí proti rizikům potřebujeme další peníze, když už to riziko už tedy je tady. A to se mi tady v tomto případě se mi to teda nezdá moc přesvědčivé. Takže to jsou tedy pouze otázky a doufám, že dostanu na ně nějakou odpověď. Pane Frézo? Oui, merci, monsieur. Ano, děkuji, pane předsedo. Takže je to část, která se týká těch propustek, které se týkají řízení, řešení spisů. Komise to udě- bude dělat také pro Evropskou službu pro vnější činnost a stejně tak to bude Paymaster Office, který bude mít na starosti tady tuto finan- finanční řešení misí cest, tedy pracovníků EHA, Evropské služby pro vnější činnost. Je to tedy další dodatečná práce pro komisi a protože se jedná o další práci, a poskytovanou pro Evropskou službu pro vnější činnost, tak to se jmenuje Service Level Agreement, administrativní dohoda mezi oběma institucemi, kde tedy komise fakturuje tyto služby poskytované ESVČ hmm. Je, zdá se, že to je tedy efektivnější způsob než ten dosavadní. Pane zpravodaji, já bych měl jen otázku. Zvyšuje komise ty ceny, ty tarify, protože víme, že tam budou nějaké nové propustky a systém a stejný systém řešení misí. Vy jste tedy zvýšili vaše ceny za služby, anebo se změnilo něco jiného? Pane Frézo při, když jsme zpracovávali rozpočet na rok 2016, tak ještě eh, tato dohoda neplatila, ne, nevstoupila v platnost, čili ono nedošlo ke zvýšení prostředků v rozpočtu ESVČ. Jedná se o transfer pro komise. Komise to zahrnula do svého rozpočtu. Mise a práce tedy pro, svého, pro své zaměstnance nezahrnulo nezahrnula to tedy do rozpočtu, že by se tyto služby měly poskytovat i pro zaměstnance ESVČ, čili Takže je to vlastně za pokrytí těchto nákladů. Čili je to v rámci rozpočtu, který byl schválený pro ESVČ na rok 2016. No. Pane Maňka. Děkuji, pan předseda. Já bych Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl položit ještě jednu dodatečnou otázku. Podle těchto informací vznikly dodatečné finanční potřeby při nákupu kancelářských potřeb, že se přesko- byly přeskoumány nejnovější faktury, které ta instituce dostala a ty byly vyšší, než bylo předpokládáno. To je vysvětlení. Já bych k tomu potřeboval bližší vysvětlení. Někdo, do, někdo dostane faktury, jsou vyšší než předpokládané a taky zaplatíme víc, ale bez vysvětlení, aniž bychom věděli, co se vlastně stalo. A k tomu ještě, pane předsedo, k tomu, co jsem e, říkal o Evropském soudním dvoru, e, tady můžu opravdu odpovědět komisi, že když snížili počet interních překladatelů a teď musí platit mnohem více za externí služby, jestli to tak, e, jestli to tak nechají, anebo jestli znovu naberou interní. Interní propustili, zaplatili jim odstupné a teď platí ještě víc za externí. To je potřeba vysvětlit a také odpovědět, co se bude dít dál. Ano, pane Maniko, děkuji za vaši otázku. Jsem ředitelem pro rozpočet soudního dvora se snížením zaměstnanců. To neznamená, že jsme propustili právníky lingvisty, ale nemohli jsme nahradit některé právníky lingvisty, protože jsme eh, ty eh, to vlastně tyto pracovní místa byly v globální umělce. To samozřejmě nutí soudní dvůr, aby změnil svou politiku, protože je jeho schopnosti interních překladů se sníženým počtem právníků lingvistů a nevytvoření nových položek, protože jsme nuceni k rozpočtovým škrtům v oblasti lidských zdrojů, tak toto nás nutí k tomu, že musíme změnit politiku, protože úroveň překladů nebo počet překladů se zvyšuje. A tedy jsme nuceni externě zadávat větší počet stránek, čili jsme zde v, čelíme této změně politiky, kde tedy jsme byli zvyklí nebo měli jsme počet subdodavatelských služeb asi 25% a nyní toto procento se zvýší nebo zvyšuje, čili zvyšujeme rozpočet na eh, freelancery, na externí pracovníky, tedy pro na překlady. Už jsme museli zvýšit v roce 2015 o 500 tisíc eur přibližně. V letošním roce je to vyšší, protože počet překladů se stále zvyšuje a v rozpočtu na rok 2017 budeme muset naplánovat rozpočet na externí překladatele ještě vyšší než v letošním roce. Předseda. No, tak to tedy je. Jsou to určité kosmetické úpravy, to znamená, že dodržujeme to snížení o 5 v rámci úspor, ale zase jsme nuceni v některých případech a nebudeme se vracet k té debatě o agenturách, kterou jsme vedli, ale je to zhruba stejná věc. Takže toto všechno mm, není tedy známkou nějakého co nejlepšího ekonomického řízení, tedy abychom to tak mohli říci. Ale je to pouze splnění určitého formálního úkonu. Ale jak si zdravému rozumu to moc neodpovídá. Pan zpravodaj položil otázku ohledně toho rizika dobré pověsti, toho reputačního rizika. Ano, pane předsedo, to je otázka protože požaduje se posílení na nákladu na odškodnění a kompenzaci, aby se chránila instituce proti riziku na porušení dobré pověsti. Já bych chtěl vědět, co to znamená tedy. Jakým způsobem můžeme předem rozhodnout o tom, že dojde k nějakému reputačnímu riziku. To mi nějak uniká teda. Chránit instituce proti riziku porušení dobré nebo narušení dobré pověsti, to tedy se mi zdá velmi podivné. Pane Freso, můžete to nějak vysvětlit? Ano, to je převod eh, Evropské služby pro vnější činnost, která je autonomní. Tak bychom asi měli vzít ty peníze u ESPČ, ne? Jak si za, zaobalujeme to do těch transferů, ale ty peníze musíme někde najít, že? Takže ano, takže když, když se dívám na to vysvětlení, týká se to článku souvisejících se stanovami a to je něco jiného, říká předseda. Ne, ne, články související se stanovami, to je právní podpora zaměstnanců, to je článek 2233, zatímco tady mluvím o 2236 položce, takže to je jiná věc. Pane zpravodaj, chcete, abychom to odložili na příští schůzi? Já z toho nedělám nějakou zásadní otázku, ale přece jen bych rád měl určité vysvětlení, co to je ochrana proti riziku porušení dobré pověsti. Je to asi drobnost, ale zdá se mi, to, že si to zasluhuje vysvětlení. Pane předsedo, jestli souhlasíte, já pošlu tento týden písemné informace požadované, protože ne, nejsem schopen dát na to odpověď teď. Čili pošlu odpověď písemně. Bez mikrofonu předseda. Do, omlouvám se, ano. Takže navrhuji, abychom se vyjádřili k těm dvěma prvním převodům. 2233 a to, položku 2236, abychom odsunuli na příští schůzi. Souhlasíte s tím takto? Dobrá. Hlasování není nutné vzhledem k příslušným částkám je to relativní, takže pokud nemáte námitky, tak můžeme to považovat tak, že ty dva první převody jsou a nemůžeme je oddělit. takže ty jsou schváleny a poslední. Nyní paní Holmajer, politika v oblasti nemovitostí. Otázka, o které jsme už měli příležitost se pobavit. Ano, děkuji vám, pane předsedo. E, jenom e, krátkou informaci kolegům a kolegyním. Eh, EASO eh, se eh, má značně rozšířit, mělo 149 zaměstnanců v roce 2015 a má jich mít v budoucnu 530. To je poměrně značné rozšíření vzhledem k migrační agendě, která znamená nové úkoly pro EASO. A s tím je samozřejmě spojená nutnost nabírání dalšího personálu a také koordinace personálu, který pracuje na hotspotech. Od roku 2012 eh, má eh, EASO budovu v přístavu eh, Valety, který je tedy sídlem. Ano, přístav ve Valetě je oficiálně stanoven jako sídlo EASO, což což ušetříme si teď eh, úvahy o tom, zda by se mohl přesunout někam jinam. Eh, je to tedy zkrátka v přístavu Valety a musí tam být. Eh, celková plocha bloku A, celkem jsou tři bloky, je už eh, obsazená eh, touto agenturou. Eh, je tam 95 zaměstnanců a 60 kanceláří, jinak jsou to konferenční sály a od roku 2015 tak byl také zřízen blok C s celkovou plochou 1415 metrů čtverečních, kde jsou další kanceláře, větší místnosti a také monitorovací centrum a kantýna a rovněž konferenční cály. Celková plocha e, nyní je tedy 4475 e, metrů čtverečních, tolik má EASO k dispozici a celkové náklady na tyto budovy, včetně leasingu, údržby a provozních nákladů, jsou 1,158 milionů. Eh, ta, eh, li, eh, leasing je nyní pod, čtyři, pod 149, říká EASO. Ve skutečnosti je to patrně vyšší, protože EASO e vlastně i všechny zelené plochy počítá do těch čtverečních metrů, respektive i všechny příchody a východy na silnici a tak dále. Nicméně vale, ne, Přístav ve Valetě se modernizuje eh, a od roku 2017 eh, musí nutně přibýt další budova s plochou 5308 eh, metrů čtverečník, kam se má vejít 250 zaměstnanců, počet kanceláří má stoupnout na 150 a do toho se nepočítají konferenční sály. Částka na metr čtvereční je udávána jako 149 euro ze strany EASO, ale když se po podíváme na reálnou plochu eh, čtverečních metrů, tak je to 215 eh, eh, euro za čtvereční metr. A celkové náklady na tuto novou budovu zase s údržbou a provozními náklady jsou ročně 1,67 respekt 1,679 milionů. Celkové náklady eh, jsou tedy 2,8 milionů, 2,836 a když se eh, započítáme ještě eh, parkoviště, tak zatím je tam 4, 34 dalších parkovacích míst a poté, co ta, ta, ta, ta budova patří maltské vládě, já to řeknu takhle rovnou. A těch 34 míst byly dosud zadarmo a momentálně by mělo každé parkovací místo stát 610 euro za rok, což je, stojí za zmínku. Takže ještě jednou, 51 tisíc. Momentálně jsme tady na 2,9 milionech ročních nákladů. Výhodou je, že EASO už je zahrnuto i v jiných oblastech, takže tam nepřibývají žádné dodatečné náklady pouze na EASO, protože každý si myslí, že budova toho jiného je výhodnější, ale není to tak když se to všechno přepočítá, eh, tak s tím je, s tím je mnoho zábavy a nakonec se ukáže, že všechno je drahé. Eh, za druhé, malcká vláda eh, požaduje, nepožaduje žádnou indexaci Eh, takže eh, nebude docházet k navyšování cen, ten standard je dobrý a pokud jde o ty budovy, eh, tak vlastně už předem byly postaveny tak, aby je EASO mohlo kompletně využívat. Takže z mého pohledu já si myslím, že bychom to měli celé schválit. A jediné, k čemu bych tady chtěla něco poznamenat, to jsou ta parkoviště. Jestli je správné, aby se za, za těchto několik málo parkovacích míst ještě platilo, e, to nevím, ale každopádně si myslím, že bychom to měli schválit abychom to příliš celé nedramatizovali. A příště bych si přála, abychom u předběžných informací dostali správná čísla, protože už minule jsme to mohli schválit, jenže v těch číslech byly opravdu chyby, špatné informace. To by se agentuře nemělo stávat a chtěla bych poprosit i komisi, Eh, protože eh, momentálně EASO má eh, až nad hlavu jiných úkolů, tak možná by mohla komise trošku více pomáhat s počítáním dat a schromažďováním faktů, protože vím, že momentálně EASO e má trošku jiné starosti než nemovitosti, že působí v Řecku, Itálii a jinde, takže proto prosím se na to podívejte, protože jinak ne, nepůsobí dobře, kdy už té stejné budovy je v rámci dvou týdnů rozdíl 300 tisíc euro. E, to by se zkrátka nemělo stávat a proto ještě jednou prosím, abyste agenturám trošku více pomáhali. E, jinak bych byla pro, protože všechno jiné by nebylo žádným zlepšením ani z hlediska nákladů, ani z hlediska situace, protože EASO má opravdu problémy v současnosti. Takže mm, budeme a možná čekat tedy na doplňující informace, které ještě nemáme. Navrhujete tedy, abychom hlasovali teď? Nechcete odkládat to rozhodnutí? Komise s tím nebo výbor tedy s tím souhlasí? Dobře, tak budeme hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo, nevidím alespoň, že by se někdo hlásil, takže rozhodnutí je přijato a bože, EASO tedy požádáme, aby nám řekli ještě, jak to vypadá s těmi parkovacími místy. Ano, e, tady v podstatě e, jde pouze o e, písemnou informaci. Písemná informace stačí. Je to jenom, trošku mrzutné. Ano, takže napíšeme určitý protestní dopis a přeformulujeme ty požadavky. Ještě nejsme u konce, protože máme zde bod různé a náš, náš všeobecný zpravodaj chce položit otázku komisi ohledně převodu 18 milionů eur. Ano, to jsou samostatné převody, které jsou trošku mimo rozpočtový výbor, to je zcela legální, ale pokud je to využito eh, jaksi arbitrárně, tak to může eh, vést k určitým mm, k menší transparentnosti a komise by mohla eh, se snažit jaksi vyhodit oknem to, co jaksi se nepodařilo dveřmi prosadit. Takže jedná se o převod 18 milionů eur do nástroje pro sousedství ve prospěch nástrojů předvstupních nástrojů co se ve prospěch uprchlíků v Turecku. Samozřejmě komise může říci, že jsme byli informováni, že nástroj pro sousedství přispěje do tohoto programu pro uprchlíky ale nikdy neuvedla částky a nikdy neuvedla, že by to měl být eh, samostatný převod. Domnívám se tedy, že správný způsob řešení věcí by měl být, aby se vlastně eh, poskytla legitimnost, aby se vlastně zapojil parlament do tohoto rozhodování. A myslím, tato, samo, tento samostatný převod je eh, možný díky pozměňovacím návrhům, které jsme předložili ve smírčím řízení. Čili ty samostatné převody mohly dokonce narušit dohody a stanovisko parlamentu. Neříkám, že je tomu tak, ale je to tedy, to se týká tady těch 18 milionů a komise se žádám, aby nás informovala o těch 18 milionech a také, aby nám řekla, jaký je stav provádění toho programu pro uprchlíky v Turecku. A druhá otázka se týká, nebo zda máte určité výhledy na, co se týká jiných významných samostatných převodů, které bychom mohli očekávat v nejbližší době v oblasti uprchlické krize. Předseda, děkuji. Pane Frezo, můžete reagovat. Děkuji, pane předsedo. Já No, jsem, trošku zmatený. Rád bych připomněl, že při smě, tom smírčím řízení o rozpočtu 2016 v listopadu loňského roku komise eh, informovala mm, o tom programu pro Turecko a řekla, že je tam potřeba najít prostředky ve výši asi 500 milionů tedy to bylo v té době pro tento program. A také komise jasně uvedla, že je potřeba část těch prostředků z programu pro sousedství bylo využito právě pro program pro uprchlíky v Turecku. A při prezentaci 10. prosince loňského roku tady v tomto výboru komise předala tabulku s rozdělením finančních zdrojů, těch 500 milionů, které komise navrhovala, které by měly být financovány z evropského rozpočtu. A to viděli jsme v té tabulce, že tam je těch 18 milionů, které mají pocházet z toho program nástroje pro sousedství a 37 milionů z nás z jiného nástroje. Takže komise tedy pouze uvedla v život tady tento návrh pro uprchlíky v Turecku, kdy tedy ten nástroj pro politiku sousedství nebyl využit a tyto prostředky by měly vlastně být využity prostřednictvím programu, předvstupního programu. Čili byli jsme transparentní od začátku, kdy vlastně jsme řekli, že by program pro sousedství měl přispět k financování části programu pro uprchlíky v Turecku. Bylo jasně řečeno tedy, že to bude pocházet z tohoto nástroje pro sousedství a ten samostatný převod je v rámci těch 10% stanovené v příslušném článku finančního nařízení, tak to prostě je zcela kor- správné, korektní, nechceme nic skrývat a naopak jsme otevřeně toto oznámili už v loňském roce. Ale já jsem tedy zaznamenal tu vaši otázku a pokud a abych tedy odpověděl na tu druhou otázku, zda budou nějaké jiné převody, tak zatím ne, nejsou do, do výše těch 500 milionů, ta částka, která je naplánována v rozpočtu na rok 2016, ty prostředky už jsou rozhodnuty, už jsou identifikovány. Už tam nebude převod z politiky pro sousedství. Děkuji. Před pane zpravodaji. Ano, já neříkám, že to není legální. Je to naprosto zákonné. A také jsem řekl, že jsme byli informováni o tom, ale nebyli jsme informováni, že se bude jednat o samostatnou, samostatný převod. A tady samozřejmě máte možnost použít až do výše 10%. Ale může to být jako autonomní samostatný převod 9% dnes, tedy do výše 9%, Další pro měsíc to může být třeba také 9%, to znamená, může se to buď rozdělit nebo ne, což by vedlo k tomu, že by to byl způsob, kdyby se nezapojily rozpočtové orgány. A moje otázka a můj cíl té mé, toho mého příspěvku je, aby parlament byl zapojen v maximální možné míře do řešení všech těchto převodů, abychom se vyhnuli prostě takovýmto autonomním převodům, pokud možno. Předseda, ano, ostatně to byl závazek, který už byl přijat, pokud se nemýlím, v minulosti. Takže myslím si, že chceme, aby parlament byl tedy předem informován. A potom je zde ještě druhý bod, o kterém jsem se chtěl zmínit a aby nám komise upřesnila rozpočtové důsledky sdělení se 7. června o novém rámci pro partnerství se třetími zeměmi v rámci Evropské agendy pro migraci. Pan Timmermans na plenárce oznámil v první fázi 8 miliard jako pomoc pro třetí země, ale Týká se, to, je to ten Trust Funds, 3 miliardy, potom závazek londýnské konference 2 miliardy 400 milionů, makrofinanční pomoc 1 miliarda a rozpočet 4 miliardy 400 milionů pomoc pro prioritní země. Komise Může nám tedy vysvětlit složení těchto částek, jaké nástroje jsou využívány, pro jaké období tato opatření budou přijata, jak se to může překrývat případně? A další otázka, těch 8 miliard, měly by tam být žádost i o nové čerstvé peníze, anebo je to pouze kombinace prostředků, které už byly naplánovány a už tedy jaksi byly součástí dělení medvěda. A Možná by nám tedy komise mohla také říct, jak to vypadá s tím externím investičním plánem pro Afriku. Podle vzoru EFSI paní Mogherini prohlásila v tomto směru eh, něco minulý týden, kde s určitou evropskou zárukou 3 miliard 100 milionů. Čili jaké, o jaké informace už se s námi komise může podělit v této fázi bude nějaký legislativní návrh a pokud ano, tak kdy a v jaké formě? Co se týká té revize v polovině období, jak o tom hovořil pan Olbricht, jak tedy to se začlenuje do rozpočtového postupu na rok 2017 a do přípravy revize víceletého finančního rámce. Tak prosím, pane Frézo, máte k tomu nějaké informace, abyste vnesl více světla do toho? Děkuji, pane předsedo. Já tedy se pokusím poskytnout určité informace. No a odpovědět tedy na vaši otázku, čili ohledně těch skoro 8 miliard, které jsou uvedeny ve sdělení o dohodách eh, o, partner, o partnerství s třetími zeměmi, africkými zeměmi a se zeměmi sousedství, tak ta částka obsahuje zdroje financování, které pocházejí z Fondu pro Evropského rozvojového fondu. Jsou tam zdroje z rozpočtu Unie. Přes Trust Funds to prochází a plus další přísliby které byly učiněny v rámci londýnské konference, plus tam je makrofinanční pomoc. A to tedy dává částku skoro 8 miliard. Ta doba by měla být 8 let zatím a platí to také pro ten trust fund, pro ten svěřenecký fond kam členské státy přispívají ve stejné příspěvky ve stejné výši, jako je příspěvek z Evropského rozvojového fondu. Takže to je, co se týká těch 8 miliard. Dále, co se týká těch potřeb, které v čase, tak to samozřejmě bude záviset na rychlosti pokroku v rámci těch dohod o partnerství s s těmi prioritními zeměmi, které byly vytýčeny v tom sdělení. A také se to týká formy, kterou vlastně to bude mít, bude to určitý mix nástrojů, které se mohou, můžou, mohou to být dotace a půjčky. Z investičního plánu, tak jak bylo oznámeno 6. září a zazněly zde tedy určité konkrétnější návrhy, tak eh, ta myšlenka, která podporuje oznámení, to by se mělo týkat možnosti více zapojit takové soukromé investory tedy, které by vlastně se připojovaly k různým formám veřejné pomoci pro africké země a příslušné země sousedství, tak abychom se snažili řešit příčiny eh, migrace z těchto zemí do Evropy. Takže Samozřejmě je zde určitá role, kterou by měly hrát eh, evropské finanční zdroje, potom členské státy by se měly zapojit se svými bilaterálními pomocemi, potom také rozvojové agentury by měly hrát svou úlohu a také některé mm, finanční instituce, které by měly poskytnout pomoc rozvojovou, buď tedy mezinárodní nebo národní. A tedy ty návrhy budoucí by měly propojit, skloubit všechny tyto věci. Takže, co se týká legislativního návrhu, zejména pro vytvoření investiční platformy, v, tak to je, do, to je spíše pro budoucnost. Zatím nemám dostatek informací, abych vás o tom mohl blíže informovat. Děkuji, pane Prezo, za všechna tato upřesnění, říká pan předseda, ale možná byste mohl, protože se jedná o, když se jedná o tu první otázku, těch 8 miliard, jak hovořil o tom pan Timmermans, tak byste nám mohl poslat nějaký písemný dokument, abychom přesně viděli, jakým způsobem se nahromadí tyto jednotlivé zdroje, aby se dosáhlo té částky 8 miliard a abyste upřesnil taky časový harmonogram. Jak tedy a kdy v jednotlivých letech ta částka bude rozdělována? Předem vám už děkuji za tento písemný upřesňující dokument. je t il d'autres Máte nějaké další otázky do různého, nebo nikdo se nehlásí, takže můžeme uzavřít tuto schůzi. Všem vám děkuji za účast a končím schůzi.